Well, good morning, everybody. I think um, uh, we can make a start on uh, our agenda for today. Vážené kolegyně, vážení kolegové, v 10 hodin začneme hlasovat, takže bychom měli začít. Myslím si, že tu máme všechny klíčové hráče pro naše, náš první bod na pořadu jednání, a to je ten balíček sladující celou řadu produktových směrnic Eh, to je práce, kterou měla na starosti paní Rojtová a budeme dnes tady projednávat pozměňovací návrhy. Budeme o nich hlasovat dnes odpoledne. Takový je tady alespoň plán, protože dnes dopoledne máme také celou řadu dalších důležitých hlasování. Myslím, že paní Šaldemouze tady je, stínová zpravodajka za socialisty. Paní Rýle tu také ještě není, Pan Fox to také není. Paní Manders tady také není, ale jsem se jist, že dorazí během první půl hodiny. V 9.30 máme také prezentaci pana Ariase, takže si myslím, že bychom měli začít. Velice rád zde vítám také paní Brickmanovou a její tým z DG Enterprise, kteří mají na starosti tento návrh a také se, vím, že se také zajímáte o náš budoucí pracovní program, protože teď pracujeme na, dohledu, na dohledu na trhu a také na produktových směrnicích bezpečnosti výrobků. Na ty netrpělivě čekáme, protože to ovlivní náš následující pracovní program. Vím, že kolegové se na to těší a to budou jedny z našich největších priorit pro další rok. Myslím si, že je skutečně na čase, abychom více eh, se zaměřili na výrobky, protože dříve jsme se soustředili především na služby. Rok 2013 bude rokem eh, trhu, eh, především pokud jde o produkty, bude to tady, pardon, rok bezpečnosti výrobků. Vítám také naše obecenstvo na internetu protože si myslím, že především eh, celá řada pracovníků normalizačních orgánů a útvarů sleduje naše jednání na internetu, takže samozřejmě vás vítám i takto na dálku. Můžete nás kontaktovat i prostřednictvím naší webové stránky a online můžete získat i newsletter, který vypracováváme před každým zasedáním našeho výboru a tam jsou eh, je uveden přehled všech důležitých bodů a které, které projednáváme a samozřejmě všechny dokumenty k tomu a všechny podklady můžete najít na naší webové stránce. Myslím si, že žádná jiná oznámení teď nemám eh, už eh, na pořadu dne, takže rovnou vyzvu paní Zuzanu Rojtovou k tomu, aby pohovořila o pozměňovacích návrzích, které byly předloženy. Prosím. Eh, děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, já bych chtěla poděkovat především no, před, předně stínovým zpravodajům i jejich asistentům a sekretariátům za eh, spolupráci, která nebyla jednoduchá. Stejně tak chci ocenit vřícnost ze strany Evropské komise. Eh, tento legislativní balíček eh, přispívá k modernizaci prováděcí pravidel o uvádění výrobku na trh, jak už tady řekl pan předseda, je to nesmírně důležité. V rámci předkládaných devíti směrnic dochází ke přizpůsobení se Woods Package z roku 2008 kvůli legislativně technickým otázkám procedury přeskumu, kdy právní služba eh, Rady Evropské unie má výhrady k části věnované komitologii, nemohl právní výbor dodat stanovisko ke dvěma směrnicím. Eh, jsou to směrnice, které se týkají pyrotechniky a měřidel. Chtěla bych tímto apelovat na kyperské předsednictví, aby právní služba rady dokončila co e, nejdříve svou práci, aby bylo možné už září hlasovat i o těchto dvou zbývajících směrnicích. E, celkově téměř 500 pozměňovacích návrhů bylo podáno, včetně těch obsažených v mých zprávách. Sama jsem se zaměřila na čtyři oblasti. Zajištění souladu směrnic Good Package a zachování právní jistoty, zvýšení ochrany spotřebitelů, snížení administrativní zátěže pro evropské podnikatele a zlepšení dozoru nad trhem kvůli těm produktům, kvůli těm produktům a společnostem, které porušují harmonizovaná pravidla a působí tak nekalou konkurenci. Eh, navrhla jsem šest horizontálních kompromisních pozměňovacích návrhů, a jeden sektoriální eh, týkající se pouze směrnice o určitých mezních napětích na trh, kde se slučují texty týkající se dobrovolnosti uvádět obrázek produktu na prohlášení o schodě. A už jsme tady o tom diskutovali. Horizontální kompromisní pozměňovací návrhy přinášejí vyjasnění, co se týče zboží ve skladu distributorů, které vyhovělo dosavadním předpisům poté, co vstoupí v platnost nová změněná pravidla. Zakotví se tak zákaz retroaktivního účinku nových předpisů. Rovněž dochází k upřesnění, že povinnosti týkající se hospodářských subjektů se na ně plně vztahují i v případě prodejů na dálku. Jsou upřesněny povinnosti identifikačních údajů na obalech, a v dokumentaci, kde musí být uvedeny ve srozumitelné podobě v jazyce snadno pochopitelném spotřebiteli, koncovými uživateli či dozorovými orgány. V rámci údajů bude muset být uvedena poštovní adresa, ale webové stránky budou dobrovolným doplňkem pro snadnější dostupnost. Velké náklady pomůže ušetřit možnost dodat prohlášení o schodě elektronicky. Hlasování by mělo proběhnout dnes odpoledne, kdy začneme se směrnicí o jednoduchých tlakových nádobách, kde přijetí či odmítnutí jednotlivých horizontálních návrhů se promítne do ostatních šesti směrnic, kde pak již bude hlasování zjednodušené. Co se týče konkrétních pozměňovacích návrhů, kolegyně Frňo eh, předložila řadu pozměňovacích návrhů. Dvě důležité otázky stojí za zmínku. Nesouhlasím s návrhem povinného přikládání prohlášení o schodě ke každému produktu, jelikož by to bylo extrémně nákladné pro průmysl. Dalekosáhlý návrh je také povinný akreditační systém, kde preferuji podpořit komisi v jejich plánu provést důkladný přeskum této možnosti, včetně dopadové studie, a byla bych ráda, kdyby to ještě komise před naším hlasováním potvrdila. Eh, v tuto chvíli pro toto řešení nemáme dostatek podkladů a pozice Rady je v této věci také záporná. Podporuji návrhy na návrh eh, k dosavadní definici elektromagnetického rušení, jelikož poskytuje podle odborníků větší interpretační jistotu, než jak bylo uvedeno v tom novém znění. Po vzoru již existujících směrnic podporuji výjimku specifickou pro zboží, určené pouze pro vědecké a výzkumné účely, jelikož se objevila určitá nedorozumění vzhledem k pozměňovacím návrhům relevantním pro spotřebitele. Dovoluji si tedy vyjasnit situaci, co se také označování instrukcí a bezpečnostních informací je pouze řečeno, že ty musí být jasné a srozumitelné. Někteří totiž ve své kritice vycházeli ze starších textů, a tato ustanovení nepředstavují tedy žádný významný posun či nutné investice. Co se týče návrhů o zvlášť ohrožených skupinách spotřebitelů, tak v rámci článku již takové zmínky nejsou přítomné. Tyto pozměňovací návrhy byly staženy a v rámci odůvodnění jsou zmínky eh, velmi eh, restriktivní a inspirativním vzorem byla ustanovení v balíčku do evropské standardizace. Takto koncipované návrhy nepřinesou žádné komplikace či zvýšené náklady a naopak poskytují vyvážený rámec a podobně jako podmínka rozumně očekávaného užití v rámci bezpečnostních, eh, bezpečnostních požadavků, která je již dnes obsažena v přímo účinném nařízení 735 z roku 2008. Obavy týkající se současných návrhů tak jsou jednoznačně nepodložené. Vzhledem k tomu, že po ostatních poslancích uslyšíme i stanoviska Evropské komise a Rady, chtěla bych vyjádřit poděkování pracovníkům za možnost odborných konzultací u jednotlivých méně jasných ustanovení. Co se týče kyperského předsednictví, velmi se těším na spolupráci s nimi, ale chtěla bych, aby se vyjádřilo k časovému plánu prací na radě a kdy budou jednání uzavřena. Domnívám se, že je potřeba praktické výhody Good Package přijaté již v roce 2008 přinést podnikatelům i spotřebitelům co nejdříve a proto počítám s předložením směrnic na co nejbližší plenární zasedání. Pokud by však Rada byla ochotna uzavřít dohodu již v prvním čtení, tak jsem připravena tak učinit za předpokladu, že se tak stane v první polovině podzimu. To by však v červenci či v první půlce září musela Rada Evropské unie nalézt svou vlastní pozici. Děkuji za pozornost. Good. Thank you very much indeed. Um... Děkuji. Je tu někdo z uh, eh, kyperského předsednictví, nějaký zástupce? Aha, vidím, vidím. Takže pokud se k tomu budete chtít později vyjádřit, tak vám samozřejmě dám slovo. Samozřejmě to samé platí i pro komisi. Omlouvám se, neviděl jsem vás. Normálně rada sedí před zástupci komise, teď jste se obrátili. Děkuji vám, eh, paní Zuzana Rojtová, za velice komplexní texty. Myslím si, že vaše práce probíhala velice systematicky a teď bych chtěl už vyzvat stínové zpravodaje, aby pohovořili o některých svých pozměňovacích návrzích. Takže prosím, paní Šaldemouze. Děkuji, pane předsedo. Skabe et eh, godt forhandlingsklima Chci také poděkovat paní Rojtové, protože jsme opravdu projednávali tyto body velice dobře a bylo to velice komplikované s těmi velkými počty směrnic. Nebylo to jednoduché, ale vy jste byla velice otevřená při hledání řešení, klima bylo velice dobré, takže všichni mohli prohlásit, že s tím souhlasí za skupinu SAD. Bylo důležité, že jsme mohli etablovat tento proces. Byl to dobrý závěr při používání a schvalování těchto produktů, této celé palety produktů. My si nepřejeme, aby k tomu byly připojovány nové prvky ve spojení s těmito směrnicemi. Tam, kde se dnes nacházíme, tam jsme nalezli velice dobrou rovnováhu v této oblasti. Co tedy není podnikneme, když se to schválí, možná ještě dnes budeme mít lepší jednotný trh, který bude lépe fungovat a ty směrnice budou na tomto trhu platit. Chci zdůraznit jednu věc. Frakce SAD podporujeme návrh paní Verňos. Jedná se zde o povinný systém pro akreditace. To ovšem nemá být již nyní součástí směrnice Impact Assessment eh, od komise, na to počkáme, ale bylo by dobré, kdyby to mohlo být povinné. Jestliže se podíváme na to, jak všichni výrobci by měli přikládat prohlášení o schodě tak by to pravděpodobně nebylo. Nebylo by pravděpodobně nutné, aby výrobci měli ještě více práce. Tato prohlášení by měla být přikládána a úřady, které to mají kontrolovat, by měly mít možnost na vyžádání získat potřebné informace, ale zdůrazňujeme, že bychom si přáli, aby to nebylo povinné. Určitě se to stane lepším, bezpečnějším systémem pro jednotný trh, jestliže to bude dobře fungovat. Mnohokrát děkuji za dobrou spolupráci a myslím si, že hlasování dnes odpoledne nebude zas až tak komplikované. Ještě jednou děkuji. Uh, much, děkuji paní Šaldemouze, paní Rýle má slovo. Vielen Dank, eh, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo. Mohu si paní Šaldemol zeptat, zda chce předložit pozměňovací návrh ústním znění? Pokud jde o pozměňovací návrhy Madame Agnews, bylo by to pro mě nejasné. Zásadně jsem toho názoru, že bychom to mohli spojit s podnětem Komise pro zpracovávání všeobecné bezpečnosti výrobků. V této souvislosti vlastně souhlasím s paní Rojtovou, že dneska to nepatří do té směrnice a že bychom se měli omezit na to, abychom se snažili prosadit good package a nezacházet za jeho rámec. Děkuji ještě jednou za velice dobrou spolupráci. Generálně za vaše kompromisní návrhy a my vás při hlasování budeme podporovat. Děkuji. Okay, I'll perhaps come back to Mrs. Schaldemose. Já se vrátím ještě později k tomu, co... Um, and then we can perhaps have a discussion around the points that Mrs. Rudem... Teď dám slovo panu Foxovi a potom se vrátíme k tomu, co řekla paní Schaldemose. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat paní Rojtové a její kanceláři za veškerou práci, kterou odvedli na tomto velice technickém legislativním balíčku. Moje skupina může většinu kompromisu podpořit a také většinu pozměňovacích návrhů, které předložili ostatní, protože se tím opravuje celá řada problémů, které byly v tom původním textu a které by znamenaly příliš zbytečnou zátěž pro zástupce tohoto sektoru. Já mám několik uh, obecných uh, technických pozměňovacích návrhů k návrhům paní Verňo. Eh, toto všechno už je tam definováno v té směrnici, takže já bych slovo instrument chtěl nahradit slovem accurators, apparatus. A rád bych, aby to paní zpravodajka podpořila a aby to podpořili i ostatní kolegyně a kolegové. A to je vše z mé strany, eh, pane předsedo. Já doufám, že zprávy paní Rojtové eh, budou podpořeny velkou většinou našich členů. Děkuji za podrobnou vaši práci na tomto balíčku, pane Foxy. A teď tady byla otázka, která byla adresována paní Šaldemoze, takže dám slovo paní Šaldemoze a potom dám prostor paní Rojtové. Děkuji. Já se pokuši, pokusím eh, zodpovědět anglicky, aby to možná bylo všechno jasnější. SAD podporují zprávy eh, a přístup paní Rojtové a chceme říci, že v podstatě Eh, ale sympatizujeme s myšlenkou paní Vrňo ohledně toho povinného akreditačního systému. Nicméně si nemyslíme, že by to mělo být tady. My si počkáme ještě na studii dopadů eh, ze, eh, ze strany komise, takže nepředkládáme žádné ústní pozměňovací návrhy nebo něco takového. A pokud jde o to povinné přikládání prohlášení o schodě, tak jsme proti návrhu paní Vrňo. V tuto chvíli ona přemýšlí nad tím, jestli by neměla stáhnout svoje pozměňovací návrhy. Já doufám, že teď už to bylo všechno jasné. ano, myslím si, že to by bylo určitě rozumné, protože všichni víme, že produktová bezpečnost, bezpečnost výrobků, k tomu se znovu vrátíme příští rok, hned na začátku, takže s tím nebude muset dlouho čekat. Eh, přeje si někdo, někdo další ještě se vyjádřit? Pokud ne, tak dáme slovo paní Rojtové, nebo možná byste se raději vyslechla pozici komise a rady? Dobře. Takže teď už dostává slovo paní Pringman aby mohla pohovořit o pozměňovacích návrzích a potom dám slovo také kyperskému předsednictví. Ano, je to první, první uh, zasedání, kde kyperské předsednictví omlouvá se pan předseda za to, že se přeřekl a ho, hovořil o dánském předsednictví. Takže samozřejmě kyperské předsednictví bude mít prostor. Nejdříve ze všeho paní Brinkman, prosím. Uh, děkuji, děkuji, pane předsedo. Nejprve dovolte, abych i já vyjádřila svůj vděk paní eh, Rojtové za tu skutečně mimořádně eh, obtížnou práci, kterou věnovala této iniciativě, která je velice důležitá. Chtěla bych jí obzvlášť poděkovat za ty skutečně skvělé pracovní vztahy, které jsme měli mezi námi tedy a jí během posledních několika měsíců. Jako výsled, výsledkem toho je, že Eh, ten dlouhý eh, seznam pozměňovacích návrhů skutečně znamená zlepšení, hmatatelné zlepšení toho původního textu směrnice. Také kompromisní pozměňovací návrhy ukazují, eh, že zatím vším je obrovská snaha, obrovské úsilí je jasné, že některé zajímavé otázky se objevily také během celého tohoto procesu a, to jsou, a jsou to věci, kterým se nemůžeme věnovat adekvátním způsobem, protože jdou vlastně za hranici e, toho našeho cíle nějakým způsobem upravit tyto věci na základě e, řešení 768 a také to jde za hranici toho, čemu říkáme přepracování. Kromě toho ale je třeba se zmínit o tom, že ty konzultace byly skutečně mimořádném eh, a jsem přesvědčen, že tím vzniklo fórum pro další diskuse o naprosto základních věcech, které se souvisejí s naším regulatorním přístupem a také se týkají některých konkrétních otázek, jako eh, jsou například dovozy ze třetích států a otázka, jestli eh, ta akreditace by měla být dobrovolná nebo by se měla stát povinnou. <clears throat> Musím říct, že nás trošku zklamalo to, že celá ta otázka těch měřidel a také ty pyrotechnické věci eh, byly výjimuty z tohoto balíčku. Doufám, že to pouze dočasné, eh, dočasná úprava ale <clears throat> jsem přesvědčena, že řešení eh, najdeme v době, která nám umožní, abychom i tyto dvě směrnice vložili zpátky do tohoto balíčku, tak aby mohly být projednány a hlasováno o nich v září. Myslím si, že by bylo škoda, eh, kdybychom <clears throat> vlastně došli tak daleko, a na konci tedy došlo k této dezintegraci těchto věcí. Myslím si, že by bylo dobré, kdybychom to všechno projednali během prvního čtení ještě před koncem letošního roku. Jsme přesvědčeni, <clears throat> že tento krok směrem k uplatnění toho nového legislativního rámce eh, stimuluje eh, další přizpůsobení eh, té unijní harmonizační legislativy Eh, včetně všech těch dalších výhod, které z toho vyplývají jak pro hospodářské subjekty, tak také všechny orgány. Eh, chtěla bych velice poděkovat eh, členům výboru IMCO za jejich práci a za to, že se jim podařilo pohnout s touto iniciativy a uvidíme, jak dopadnou výsledky hlasování dnes odpoledne. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, děkuji paní Brinkmanová. Teď paní Cingu, z kyperského předsednictví, která předsedám eh, této pracovní skupině. A určitě eh, se zmíníte také o těch věcech souvisejících s pyrotechnikou a s těmi eh, měřidly. Ještě jedno bych vás chtěl uvítat mezi námi a těším se na vaše slova. Děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji vám také za vaše velice laskavá slova. Já bych chtěla poděkovat celému týmu paní Rojtové. Já vím, jak obtížný to byl úkol. Ostatně my se také zabýváme eh, touto velice technickou eh, otázkou nebo těmi technickými otázkami a myslím si, že skutečně bychom měli po blahopřát paní Rojtové za to, čeho dosáhla kyperské předsednictví začalo pracovat na tomto dosie a doufám, že brzy Ehm, se nám podaří ehm, mít stanovisko, které by nám umožnilo tyto věci dále prodiskutovat snad již v září, alespoň doufám. Co se týče těch dvou konkrétních dosie, o kterých jste se zmínili, ehm, my doufáme, že ta neschoda s právní službou nebude překážkou při dalším pokroku v naší práci v této oblasti. Doufám, že i nadále se nám podaří pokračovat eh, v těchto diskusích a že se nám podaří najít i elegantní řešení pro všechny ty věci, které zatím zůstávají nedořešené, aniž bychom nějakým způsobem zabrzdili ten celý proces. Děkuji vám. Dobrá. Eh, já eh, si myslím, že ty právní tahanice nebo argumenty mezi těmi třemi právními službami pochopitelně jsou poměrně e, zásadní. Vy e, víte, že lidé, jako jsem já, to znamená lidé, kteří mají technické vzdělání, se snaží nějakým způsobem najít technická řešení, takže doufám, že i právníci se nějakým způsobem shodnou na tom, jak e, to řešit. Teď paní Rojtová, poprosím. Děkuji. Jednak chtěla potvrdit, že podpořím Mm, ústní pozměňovací návrh ICR. Eh, e eh, dále jsem ráda, že došlo k dohodě o ehm, té akreditaci eh, s tím posunem do okamžiku, kdy komise provede tu dopadovou studii, protože samozřejmě zavést povinnou akreditaci znamená nejen to říct a definovat, ale znamená to určit řadu podmínek, které musí být dobře zpracovány. Eh, já sama jsem toto prosazovala ve zdravotnictví, tak vím, o čem mluvím. Eh, za třetí bych chtěla eh, tedy vyjádřit jakousi naději, že kyperské předsednictví tedy skutečně to bude mít mezi svými prioritami dokončení tohoto balíčku. Za čtvrté bych chtěla říct, že společně se stínovými zpravodaji jsme se dohodli, že ty eh, pozměňovací návrhy, které jdou horizontálně u těchto sedmi směrnic, že je budeme držet i u těch dvou směrnic, které zatím dnes nehlasujeme. A chtěla bych, aby to bylo kyperskému předsednictví srozumitelné, že eh, aby počítali s tím, že v těch směrnicích se to takto promítne, protože chceme skutečně držet jasná pravidla, která jsou srozumitelná všem výrobcům bez ohledu na to, co konkrétně vyrábějí. To považujeme za klíčové. No a závěrem bych jenom chtěla říct, že eh, ta chvála eh, patří především mému asistentovi Jirku Jirzovi a samozřejmě, že když se spojí právník a lékař, nejenom technik, tak se dílo daří. <laughs> Takže já se těším na hlasování dnes odpoledne. Já velice rád toto všechno slyším. Eh, i několik inženýrů se účastnilo té práce na tomto dokumentu, takže určitě všechno dopadne dobře. Teď tedy můžeme hlasovat dnes odpoledne o těchto sedmi směrnicích a e, u těch dvou, které nám zbývají, e, pokročíme dopředu co nejdříve. Samozřejmě se velice těšíme na další práci s komisí e, ohledně toho balíčku o dohledu nad trhem a bezpečnosti výrobků, kde Eh, určitě dojde na některé z těch otázek, které zde nadnesla paní Varňo. Děkuji tedy ještě jednou všem a další bod na pořadu jednání eh, je pan Arias. Na toho stále ještě čekáme, ale doufám, že dorazí co nejdříve, takže dovolte několik úvodních slov. On nám bude prezentovat práci, která v tuto chvíli probíhá v rámci naší pracovní skupiny k digitální, jednotnému digitálnímu trhu a vím, že toto byla velice zajímavá práce pro vás všechny. Eh, všechna tato jednání, eh, kde jsme se tímto zabývali, eh, byla otevřená pro veřejnost. A já bych chtěl poděkovat komisi, protože nám velice napomohla, protože posílala své zástupce na toto jednání. A myslím si, že celá řada aktérů se velice zajímala, celá řada spotřebitelů se velice zajímala o toto téma. Tak já jsem velice vděčný za celou řadu vstupů od organizací zastřešujících spotřebitele a také jsme dostali velice užitečné příspěvky od zástupců maloobchodníků. Jak všichni víte, tak eh, spolupracujeme i další zprávou, která se týká eh, za angažování zástupců těchto oborů více do naší práce. Já myslím, že především v kontextu digitální ekonomiky a jednotného trhu eh, pro elektronické obchodování, tak je to velice důležité, protože celá řada těch velice úspěšných zástupců obchodních řetězců teď přechází na elektronické obchodování. A možná my se někdy příliš soustředíme na ten digitální prvek a zapomínáme, že je to vlastně stále jednotný trh pro spotřebitele. a e, celá řada této práce tady je e, prováděna těmi, kteří mají už velké zkušenosti, pokud jde o malou obchod. Z těch diskuzí, které už proběhly včera, když jsem se zúčastnil jednání s Eurocommerce, což je skupina zástupců obchodů, byly tam také poradci Evropské komise a ti pracují na zelené knize e, o která se týká poštovních služeb a především balíčků, balíkových služeb po Evropě. A tam se ukázalo, že celá řada problémů, eh, ze kterých mají obavy spotřebitelé, se týkají nedostatku důvěry v elektronickém obchodu. A týká se to především toho, jestli ta objednávka skutečně dorazí, jestli tam budou správné produktové specifikace jestli pokud eh, se jim výrobek nebude líbit nebo nebude odpovídat popisu na webové stránce, jestli ho budou moci vrátit. Takže tyto transakce, tyto aspekty těchto transakcí jsou velice důležité. A na začátku toho jednání, když jsme hovořili o omezeních pro to, aby fungoval eh, jednotný trh, tak tam byl rakouský eh, obchodník, který chtěl začít dodávat na německý trh, ale odradilo ho to, že náklady na dodávání balíčků do Německa byly znatelně vyšší než eh, v Rakousku. A myslím si, že je tady, tady celá řada praktických věcí, které, na které je třeba se zaměřit, protože ačkoliv přímo nesouvisí s digitálními aspekty, tak jsou velice důležité. Já jsem se tady snažil vyplnit čas, pane Ariasi, než jste dorazil, takže jsem vám tady jaksi dělal takového předskokana, zahříval jsem vám tady obecenstvo. A doufám, že byste souhlasil s většinou toho, co jsem zde řekl, ale vy jste to vlastně neslyšel, takže eh, nebudete moci nic říci. Já jsem říkal, že práce naší skupiny na tomto tématu byla velice podporována ze strany celé řady aktérů, byla velice užitečná a teď tady máte možnost prezentovat tuto práci a vyslechnout si otázky. Budete používat slajdy nebo budete jenom hovořit? Dobře, takže prosím, máte slovo, abyste mohli odprezentovat svoji zprávu a zodpovědět otázky od všech členek a členů našeho výboru, kteří si přejí vystoupit. Takže prosím, máte slovo. Muchísimas gracias, presidente, y perdón por los minutos de retraso, pero estoy todavía con la pierna algo... Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Prosím za to, abyste prominuli, že jsem se opozdil, ale minulý měsíc jsem měl nedo, nehodu a proto chodím poněkud pomaleji než normálně. Je mi velice líto, že jsem se opozdil. Nemyslel jsem na to, že mi ta cesta bude trvat déle, protože musím chodit pomaleji. Za prvé, milí kolegové, bych vám chtěl prezentovat výsledky práce této pracovní skupiny, která se týkala elektronického obchodu. 1. ledna jsme s touto prací započali. Ve druhém cyklu jsme měli celkem sedm schůzí, jednu měsíčně v souvislosti s prvním kolem schůzí, to bylo dohromady 11 schůzí. V tom druhém kole schůzí této pracovní skupiny jsme se pokusili pracovat stejně na stejně striktně jako v loni chceme vytvořit diskuzní otevřenou platformu analýz a studií. které budou velice důležité pro jednotný trh v oblasti elektronického obchodu. Jednotlivým zúčastněným stranám jsme se snažili vysvětlit zásady tohoto elektronického trhu. Diskutovali jsme velice otevřeně o těchto různých aspektech a pokoušeli jsme se aby se ke slovu dostala všechna různá mínění, abychom měli opravdu obsáhlý přehled o jednotlivých tématech. Tato výměna názorů byla vždycky velice pozitivní a můžeme prostřednictvím takovéto obsáhlé výměny názorů dospět k dobrým řešením. Spolupráce i se soukromou sférou se ukázala velice pozitivní a pomohla nám najít lepší řešení opatření pro spotřebitele je rovněž velice důležité podívat se na různá stanoviska z různých perspektiv, aby bylo možno najít pokud možno pozitivní řešení a splnit výzvy nového digitálního věku. Abychom dosáhli pokroku a abychom mohli realizovat skutečný digitální jednotný trh pro Evropu, jsme z tohoto důvodu jednotlivá témata prodiskutovali s celou řadou evropských institucí a zjistili jsme, že prakticky všechna témata spolu navzájem souvisí. To platí pro elektronický obchod i pro téma ochrana údajů. Naše diskuze jsme strukturalizovali podle jednotlivých témat. Za prvé úloha malých a středních podniků, dále úloha velkoobchodníků, dále možnost, jak eh, prohloubit důvěru spotřebitelů v elektronický obchod, abychom docílili pokroku správným směrem. Také Zadávání veřejných zakázek elektronickou cestou bylo jedním z témat. V prvé řadě bych chtěl poděkovat poslancům, kteří spolupracovali s touto pracovní skupinou. Srdečný dík za jejich podněty, témata, která obohatila naše diskuze. Děkuji také zástupcům Evropské komise která obohatila naše schůze o stanoviska Evropské komise. Děkuji všem, kteří přispěli svými názory do této diskuze. Samozřejmě můj zvláštní dík platí jednotlivým stakeholderům, kteří nám rozšířili náš horizont o jejich osobní perspektivy, Evropská digitální budoucnost, poštovní služby, ochrana údajů, ochrana volného pohybu, elektronické zadávání veřejných zakázek, elektronické podpisy, úloha malých a středních podniků, to všechno jsou témata, o nichž se diskutovalo a diskuze vedly ke konkrétním návrhům, jak bychom měli sestavit zprávu o společném jednotném trhu v oblasti elektronického obchodu a jak bychom tuto zprávu mohli doplnit. Z různých setkání pracovní skupiny eh, vyplynuly návrhy a tyto návrhy obsahují nejdůležitější závěry diskuzí. Musím říci, že jsem velice spokojen s tím, jak ty diskuze probíhaly také s průběhem schůzí jsem spokojen. Každá schůze měla přibližně 70 účastníků, což nás velice potěšilo a přispělo ke kvalitě diskuzí. Pokračování diskuzí bylo i po oficiálním ukončení schůzí. Začali jsme 11. ledna na základě sdělení komise Děkujeme všem, kteří se postarali o komunikaci s generálním ředitelstvím pro jednotný vnitřní trh a děkujeme také za vytvoření příslušných dokumentů zelené knihy, která přispěla eh, k tomu, že se lépe můžeme vyznat v systémech eh, platebních eh, systémech za pomoci elektroniky. Děkujeme také za eh, pomoc při rozpracování směrnic nebo návrhů na online obchody. Elektronické uzavírání smluv, to je první část, dále evropský elektronický systém uznávání podpisů, to je všechno, co je velice důležité. Děkujeme také Alenovi, který představoval i procurement z generálního ředitelství pro trh a dal nám k dispozici stanovisko komise k elektronickému nákupu Před 14 dny byla konference eh, v Evropském parlamentu na toto téma a diskutovali jsme o tom potropně. Děkujeme také soukromému eh, sektoru. Enrik Dorné byl expert a poradce v této oblasti ze strany Evropské unie. Podle mého názoru Elektronický systém nákupu zahrnuje mnohem více aspektů nežli tradiční systém. Je zde celá řada možností, jak tento postup zjednodušit a učinit transparentnějším jak pro poskytovatele, tak také pro uživatele těchto služeb, což vede k efektivnějšímu eh, k efektivnější správě a také ke značným úsporám v oblasti správy, což má velký význam. Já si myslím, že my všichni máme povinnost zacházet velice pečlivě s finančními prostředky, které jsou nám k dispozici a zamezit plítvání těchto prostředků. A já doufám, že jsme k tomu přispěli. Měli jsme také panel o elektronické autentifikaci a identifikaci. Vypracovali jsme k tomu příslušné informace. Chceme tedy vytvořit evropský rámec, který se bude týkat evropské identifikace a autentifikace. Takže na tomto projektu práce již začaly a my jsme se seznámili se stávajícím stavem. Pan Vincent Teman za soukromou sféru se účastnil našich diskuzí a vysvětlil nám výhody těchto opatření pro podniky. Tyto výhody jsou určitě velice důležité a vedou také k tomu, že se vytváří větší důvěra v elektronické obchodování. Takovýto systém elektronické identifikace a autentifikace tomu velmi napomáhá. Evropská komise předložila návrh o ochraně údajů, o tom se diskutovalo. Tento návrh má velké dopady na elektronické obchodování. Slyšeli jsme celou řadu podnětů Marie-Len Vonger, vedoucí příslušného útvaru generálního ředitelství Justice společně s panem Hickmanem, který je vlastně zodpovědný za Evropskou agenturu na ochranu údajů, nám dali velice podnětné inputy. Google, Facebook a další zástupci kteří se zúčastnili těchto schůzí. Nám dali další řadu podnětů. Společně s ostatními experty jsme zřetelně vyjasnili, jaké dopady tento legislativní balíček bude mít i pro spotřebitele a doufáme, že to v nejbližších měsících parlament podrobně projedná. Denis Kettler z evropského Retail table a předseda Eurocommerce, výboru pro jednotný trh a celá řada dalších účastníků těchto schůzí se podíleli na představení některých studií, eh, které vytvořila konzultingová skupina a dodali nám aktuální čísla o elektronickém obchodování a to ukázalo, jaký enormní přínos může mít elektronický obchod na řešení naší současné krize. Na závěr jsme se seznámili se standardními smluvními modely pro uzavírání smluv online a Tímto způsobem určitě zjednodušíme toto obchodování online. A na poslední schůzi jsme se zabývali velice důležitým tématem a sice úlohou malých a středních podniků v souvislosti s elektronickým obchodem. Malé a střední podniky jsou samozřejmě velice rozdílné a v posledních letech bylo vytvořeno 260 tisíc pracovních míst v oblasti celé Evropy, v oblasti malých a středních podniků. Sedm z deseti nových pracovních míst v Evropě se vytváří v malých a středních podnicích. Malé a střední podniky potřebují snadší přístup k obchodu online a my musíme tento přístup usnadnit. Musíme mít větší objem informací o možnostech tohoto prostředku a také o možnostech, které získávají podniky, když budou své výrobky nabízet online. Za třetí musíme investovat do vzdělání, za čtvrté musíme zvýšit investice prostřednictvím různých programů. Šéf odboru generálního ředitelství Enterprise Evropské komise nám představil, jaké možnosti tady existují při podpoře malých a středních podniků, aby mohli pracovat efektivněji, především v těchto krizových dobách mohou najít určité východisko v elektronickém obchodu. Zástupce generálního ředitelství pro soutěž nám vysvětlil, jaké důležité iniciativy existují dnes a jaké budou v nejbližší budoucnosti, jaké podpory ze strany Evropské unie pro malé a střední podniky se dají očekávat. Na závěr mohu říci, že tato pracovní skupina vykonala velice důležitou práci, a přispěla k tomu, že elektronický obchod pro všechny spotřebitele bude v budoucnu představovat důležitý prvek. Tu síť, kterou máme, musíme dát k dispozici spotřebitelům se všemi možnostmi, která tato síť nabízí, posílit jejich důvěru v tuto síť a údaje, které jsme dostali, ty mají opravdu velkou výpovědní hodnotu. Více než 60 tisíc osob momentálně ještě není schopno připojit se k tomuto elektronickému obchodování. Na šesté schůzi jsme měli velkou radost. Uvítali jsme tam zástupce předsedky, předsedy komise, paní Nelly Gross a pana Barniera a oni nás informovali o nejdůležitějších iniciativách, které vznikly v současné době, informovali nás také o budoucích opatřeních k dokončení digitálního jednotného trhu v Evropě. Tyto informace jsme si vyslechli s velkou radostí. Na poslední sedmé schůzi jsme se seznámili s různými studiemi digitálního jednotného trhu, které byly zadány k vypracování. Jedna studie o možnostech a šancích na vytvoření evropské značky, evropské kvality pro elektronický obchod a zvýšení důvěry spotřebitelů. To byla velmi důležitá studie, dále důležitá studie, která se týkala ochrany údajů. Na tom se podílá i Univerzita z Osnabriku, dále to byla studie na zjednodušení a modernizaci DPH eh, v oblasti elektronického obchodu, dále studie o cloud computing to předložila společnost Philip Consulting. Další studie se týkala internetového připojení a dopadu na elektronický obchod. To jsou kvalitativně opravdu velice hodnotné studie, které představují vynikající analýzu jednotlivých témat a proto budou také umístěny na webové stránce parlamentu. Generální ředitelství Info nás navíc ještě informovala o budoucích cílech pro Evropu a bylo řečeno, že komise během tohoto léta vypracuje sdělení, které se bude týkat přepracování tohoto tématu a tam budou také definovány eh, krátkodobé a dlouhodobé cíle. Pořad jednání a protokol ze všech schůzí budou součástí sdělení pro členy a velice brzy je najdete na webové stránce parlamentu ve všech jazykových verzích. Momentálně je k dispozici pouze anglická verze. Existuje ještě mnoho témat, o kterých jsme zatím s konečnou platností nemohli hovořit, ale já si myslím, že to proběhne v nejbližších měsících, například balíček o autorských právech, dále návrhy Evropské komise o poštovních službách a celá řada dalších témat, která je třeba ještě prohloubit. Já si proto myslím, že by bylo velice dobré, kdyby tyto schůze pracovní skupiny po letní přestávce mohly pokračovat. Pokud s tím souhlasíte, tak tak členové tohoto výboru a předseda této pracovní skupiny by na to měli opravdu velký zájem a přáli by si, aby mandát této pracovní skupiny eh, pro období po letní přestávce byl prodloužen, protože my považujeme naši práci za velice důležitou. Eh, Děkuji. Eh, jak říkáte, k dispozici je anglický text <clears throat> o výsledcích práce této pracovní skupiny. Eh, chtěl bych poděkovat také kolegovi, který eh, eh, na přípravě tohoto dokumentu spolupracoval. Máme již hotovou tu studii o cloud computing, také brzy budeme mít k dispozici další dokumenty o DPH a dalších věcech. Doufám, že to budete mít k dispozici jako prázdninové čtení. Eh, eh, profesor Campos eh, by chtěl něco říci, nevím, jestli ještě někdo by se chtěl vyjádřit, také bych chtěl mezi námi přivítat Bridget Delamot z DG Malky, která také možná bude chtít ještě k tomu něco říci. Takže nejprve profesor de Campos. Máme ještě další žádosti o možnost vyjádřit se k této zprávě. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Před 18 měsíci jsme zahájili tyto práce. Na počátku jsme o tom mnoho nevěděli. Měli jsme jenom takový všeobecný přehled o potížích a věděli jsme, že jsou tady problémy s daní z obratu, dále problémy s dodávkami zboží, které bylo objednáno přes e-mail. Dále jsme věděli, že tady mohou vzniknout problémy s autorskými právy. Věděli jsme, že tady jsou také problémy jako diskriminace, která se týkaly Eh, elektronicky nakoupeného zboží, dále problémy s webovými stránkami, eh, které nebyly ve všech jazycích k dispozici a samozřejmě problémy také s ověřením bezpečnosti celé této záležitosti. Před 18 měsíci jsme měli pouze takový všeobecný přehled o této celé otázce a po 18 měsících jsme se dostali k mnohem detailnějším znalostem celé situace a nyní jsme schopni ty problémy problémy skutečně posoudit v celém jejich dosahu skupina pod vedením Pabla Ariase zpracovala skutečně velice dobře, zohlednila celou řadu aspektů důvěru, bezpečnost, elektronická autentifikace, celá řada dalších standardů byla prodiskutována opravdu do detailu. Všechny schůze pracovní skupiny byly opravdu početně obsazeny, účastnili se dokonce práce, dva komisaři. Byla to opravdu velice, velice důležitá práce. Musím říci, že dneska jsme schopni říci, že toto téma je mnohem obtížnější, než se nám zdálo na začátku. Nyní víme také, s jakými potížemi se setkáváme a budeme setkávat. A proto musím říci, že tato pracovní skupina má naši plnou podporu, kterou si zaslouží a já doufám, že pro následující období bude moci její mandát být prodloužen. Ano, ano, děkuji. Já jsem vám děčná za podporu, já jsem na to nereagoval. Myslím si, že pan Arias by se měl sejít s koordinátory a pak bychom se mohli eh, dohodnout na dalších tématech, která budeme eh, řešit a domluvit se tedy na další fázi naší práce a nějakým způsobem bychom to mohli potom také promítnout do toho dalšího cyklu práce pro období roku 20, do roku 2014. Eh, chce ještě někdo se vyjádřit k této zprávě? Paní Lemot, chtěla byste něco něco říci ehm, jménem DG Markt. Děkuji, eh, děkuji pane předsedo, jenom eh, stručně ehm, komisem by eh, chtěla vyjádřit své poděkování Pablo Ariasovi, Čevariovi a také výboru, komity, eh, výboru IMCO za to, že jste zorganizovali v podstatě všechna tato setkání, všechna tato jednání, která měla pevný řád a pevný harmonogram. Eh, ukázalo se, že skutečně se jedná o celou řadu akcí které spadají pod toto to téma. Budeme velice rádi, když bude eh, tato pracovní skupina eh, pokračovat ve své práci i po letních prázdninách, protože těch témat, která musíme prodiskutovat, je celá řada. Po zahájení akčního plánu, který má být platný po dobu 4,5 roku, si myslím, že právě vytvoření takovéhoto diskusního fóra by mohlo být pro nás, pro všechny velice prospěšné. Děkuji. Ehm, myslím si, že tímto způsobem bychom měli skutečně postupovat. Každý bude mít eh, možnost eh, seznámit se, s tím souhrnem eh, informací, kde se jednotlivě posuzují jednotlivé ty body. Ehm, ehm, budu rád, když pan Arias a také další členové tohoto výboru nám připraví určitou představu, určitý přehled o tom, co by se mělo dělat v dalších šesti měsících. To by nám určitě všem pomohlo. Kromě toho si myslím, by bylo dobré obrátit se také na ostatní výbory, protože celá řada dalších výborů se těmito otázkami také zabývá. Pochopitelně paní Kromy eh, bude mít velice významnou úlohu v, při diskusích o eh, ochraně dat, což pochopitelně souvisí také s tím, jak dále budeme pokračovat v příštích šesti měsících nebo dokonce po další dobu. Takže ještě jednou všem děkuji. Teď se dostáváme k desáté hodině, čili k době, kdy bychom měli začít hlasovat. Podíváme-li se na eh, pořad jednání, před, který máme před sebou, byl bych velice rád, kdyby eh, Prosím vás, ten pán u kamery, mohli byste se eh, trošičku posunout, protože paní Galpelc sedí přímo za vámi a já ji nevidím. Eh, eh, kamera bude natáčet hlasování týkající se ADR. Eh, vzhledem k tomu, že je poměrně malý počet pozměňovacích návrhů k právě paní Pels, Gal Pels, já nevím, jestli by vám to nevadilo, tak bychom mohli hlasovat hned teď, protože ona musí do jiného výboru, kde se bude hlasovat o jiné zprávě. Eh, čili pokud proti tomu nic nemáme, tak bychom začali hlasovat o její eh, eh, stanovisku, návrhu stanoviska. Jste všichni připraveni hlasovat? Zdá se, že všichni toho máte spoustu na srdci, o čem právě teď hovoříte, takže teď bych byl rád, kdybychom se již soustředili na hlasování. Prosím o vaši pozornost. Čili eh, paní Galpels, chtěla byste něco říci k, té, k tomu svému návrhu? Eh, ne, pokud tomu tak není, tak eh, pojďme zahájit hlasování k tomuto návrhu stanoviska. <clears throat> Takže eh, hlasujeme tedy o tomto stanovisku. Doufám, že jste všichni připraveni. Eh, budeme eh, hlasovat. Paní Rühle stáhla svůj návrh, takže jdeme dál. Číslo jedna z, od paní zpravodajky. Kdo je pro? <clears throat> Kdo je proti? Zdržel se někdo? To je schváleno. Dále potom 39, pan de Jong. Tentokrát budeme hlasovat elektronicky, protože si tím můžeme také zkontrolovat, jestli systém funguje. Začínáme hlasovat o pozměňovacím návrhu 39 z pera pana de Jonga. 32 eh, lidí má karty a 27 zatím hlasovalo, tak já nevím, jestli ještě někdo eh, si přeje hlasovat. Já končím hlasování. To je zamítnuto. Teď budeme hlasovat o kompromisním návrhu číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? To je jasně schváleno. Takže teď jdeme pozměňovacího návrhu 2 od paní zpravodajky, kdo je pro, kdo je proti, to je schváleno. Dále pozměňovací návrh 3, opět od zpravodajky pro, proti, eh, také schváleno. 4 pro, proti, eh, kdo se zdržel, to je schváleno. Teď je 50, opět od pana de Jonga. E, začínáme hlasování o pozměňovacím návrhu 50. Eh, SND má eh, o jednoho víc. Eh, mohli byste vyndat kartu někdo z skupiny socialistů? Ano, paní Penegastová to byla. Takže končím hlasováním. To je zamítnuto tento návrh. Dále pozměnací návrh 51 od paní Parvanové. Kdo je pro, proti, kdo je schváleno. 53, pan Manders pro, proti, kdo se zdržel, to je schváleno. 52, pan de Jong. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 52. Opět má socialistická skupina o jednoho víc. Děkuji, paní Kephartová. Takže končíme hlasování. To je zamítnuto o jeden hlas. Vidíte, tím by se to bývalo změnilo. Teď 54, pan Manders, kdo je pro, proti, zdržel jsem, schváleno, 50, eh, pozměňovací návrh 5, eh, kdo je pro, proti, to je také schváleno, teď 6 a 56, kdo je pro, kdo je proti, také schváleno, pozměňovací návrh 7, to je opět paní zpravodajka pro, proti, schváleno, 57, opět návrh pana De Jonga, eh, elektronicky hlasujeme k pozměňovacímu návrhu 57. Opět eh, socialisté mají o jednoho víc. podle toho přístroje stále nám to hlásí, že jeden poslanec je tady navíc mohl byste to, eh, prosím vás, kontrolovat? Je nás tady jedenáct. Dobře, takže já eh, teď zruším to poslední hlasování eh, a poprosím všechny poslance za socialistickou skupinu, jenom, S, jenom socialisté, prosím, teď hlasujte svými kartami. Jenom to kontrolujeme. Teď poprosím poslance ze skupiny socialistů, aby hlasovali elektronicky. Jenom oni. Takže je to v pořádku. Takže, takže je to v pořádku, ano. Ne, my se vrátíme k tomu hlasování, pochopitelně. Ale nám to stále tady hlásilo, že je tam jeden navíc, takže asi to byl někdo jiný z nějaké jiné skupiny. Takže jsem zrušil toto, pojďme se teď vrátit k poslanectví návrhu 57 od pana De Jonga, hlasujeme elektronicky. 34 eh, karet, eh, teď končím tedy hlasování, to je zamítnuto. 58 a 59 společně, pan De Jong a paní Šaldemozem. Mozem Eh, hlasujeme 58, 59. Končím hlasováním. To je také zamítnuto. Teď poznací návrh 60, De Jong. Eh, hlasujeme o 60. Končím hlasováním. To je také zamítnuto. Teď poznáte návrh 8, kdo je pro, kdo je proti, eh, schváleno. Teď poznáte návrh 61, pan de Jong, hlasujeme elektronicky. Prosím vás, trošku to urychlete, protože jinak tady budeme do večera. Končím hlasování. To je zamítnuto. 62, De Jong, eh, kdo je pro, proti, schváleno. Pardon, 63, pan Bělan, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, opět schváleno, pozměnec na 9, od zpravodajky pro, proti, zdržel se, to je také schváleno, pozměnec na 64, tím pádem padá, 65, opět od pana Bělana, kdo je pro, kdo je proti, eh, to je jasně zamítnuto, 66, eh, pan de Jong, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je schváleno, pozměnec na 10, pro, proti, zdržel, to je schváleno. 67 pro, proti, kdo se zdržel, schváleno 68 eh, od pane De Jonga. Elektronicky hlasujeme. Končím hlasováním. To je zamítnuto. Teď máme 69, paní Šaldemouzem. Eh, tady mám poznací návrh eh, týkající se textu pro, proti, to je schváleno. 11 pro, proti, zdržel se 12 pro, proti, zdržel se schváleno 13 pro, proti, zdržel se schváleno 14 pro, proti, zdržel se, schváleno 15 a 70, společně pro, proti, zdržel se, eh, schváleno 71, eh, elektronicky hlasujeme o poznacím návrhu 71. Končím hlasováním, to je zamítnuto, poznací návrh 16, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno 72 jako dodatek, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno 17 pro, proti, zdržel se schváleno 18 pro, proti, zdržel se schváleno 19 eh, pro, proti, zdržel se někdo schváleno 20 pro, proti, zdržel se někdo schváleno 73. Teď eh, hlasujeme elektronicky o pozorace návrhu 73. Končím hlasování. To je schváleno. Takže pozměňovací návrh 21, eh, o tom můžeme také hlasovat. Kdo je pro pozměňovací návrh 21? Takže 50, 21 pardon, je automaticky přijata, protože jsme přijali 73. Teď kompromisní návrh 2. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Takže teď máme poznat 22, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno, 23 pro, proti, kdo se zdržel, to je také schváleno, 76 pro, <clears throat> proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto, 77, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, 78, kdo je pro, proti, zdržel se, to je zamítnuto, 79, 79, hlasujeme elektronicky. Končíme hlasováním, to je zamítnuto, 80, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno, pozměnací 25, eh, hlasujeme elektronicky. Končíme hlasování to je jasně zamítnuto. Teď eh, si myslím, že bychom mohli najednou hlasovat o těch poznacích návrzích pana De Jonga. Ano, souhlasíte? Když ne, tak dobře, tak jednotlivě, čili teď poznací návrh 26. Půjdeme postupně teď 26, hlasování zahajuji elektronické. Končím elektronické hlasování. To je zamítnuto. Možná, že bychom mohli je pozvat ruce 27. Kdo je pro? Kdo je proti? To je jasně zamítnuto. 28. Kdo je pro? Proti? Také zamítnuto. 29 pro? Proti? 29. Takže myslím, že budeme hlasovat elektronicky. Pozměňovací návrh 29. protože tady je ta většina jiná, takže e, končím hlasování. Ano, to je schváleno. Teď pozměňovací návrh 30. Kdo je pro, kdo je proti? To je jasně zamítnuto. A 31, paní Šaldemoze, kdo je pro, proti, jasně schváleno. Teď 32 s tím ústním. Pozměňovací návrh pro, proti, kdo je, se zdržel, to je také schváleno. Teď pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti, <clears throat> kdo se zdržel, jasně schváleno, potom 36, hlasujeme elektronicky o pozměňovací návrhu 36, končím hlasováním, to je zamítnuto o dva hlasy, 37, kdo je pro, proti, zdržel se, to je schváleno, 38 pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. <clears throat> A teď eh, budeme hlasovat o celém návrhu Eh, stanoviska. Elektronicky hlasujeme k celému tomuto textu. Končím hlasování. Ano, 36 pro, nikdo proti, takže děkuji ještě jednou paní Gal Pelč eh, a těším se, že obhájíte toto stanovisko i u výboru pro dopravu. Ano, výbor pro dopravu, říká pan předseda. Dobrá, takže teď se vracíme eh, ke zprávě pana Grecha. Nejprve, nejprve budeme mít pana Grecha tedy. Eh, zeptám se nejprve pana zpravodaje, jestli chce něco říct. Ne, ne, ne, nic, pane předsedo. Takže pojďme teď tedy hlasovat o ADR. Chtěl bych vám jenom říci, že to je eh, eh, kamera našeho Evropského eh, parlamentu, takže budou natáčet hlasování k, této, k tomuto návrhu zprávy o ADR. Článek 1, kompromisní návrh 1, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je schváleno. Teď kompromisní pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je také schváleno. Teď 227 eh, od pana Foxe. 227. Končíme hlasování. To je schváleno. Teď kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Proti? Jasně schváleno. Teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 233. Eh, eh, hlasujeme o pozměňovacím návrhu 233. Mohli byste to elektronické hlasování prosím urychlit. Končím hlasování. To je schváleno. Teď 234, kdo je pro? Potřebujeme to zkontrolovat. 234. Eh, rychle, prosím, eh, mačkejte tlačítko. Končím hlasování. Končím hlasování. A to je také schváleno. Pozměňovací návrh 47 a další, pan Grech a další, kde pro, proti. To je pan Grech, pan Fox a ty další ještě, ten společný eh, pozměňovací návrh, kdo je pro, proti. Takže poznávací návrh 47, 235 od pana Foxe a e, Jury 21. To, o tom hlasujeme společně. Takže e, elektronicky hlasujeme. Končím hlasováním. To je schváleno. 236 je staženo, 237 od pana Foxe, kdo je pro, proti, to je zamítnuto. 238, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. 239, kdo je pro? Proti? se zdržel, to je také jasně zamítnuto. Teď kompromisní pozměnací 4 pro, proti, schváleno. Takže teď budeme až 242, eh, pana, pan je pro, proti, kdo se zdržel? To je jasně schváleno. 244. Eh, paní Šaldemoze, hlasujeme o 244 elektronicky. Končím hlasováním. Jasně schváleno. Kompromisní návrh 5 pro, proti. Kdo se zdržel? Schváleno. Teď 49. Eh, pan Pravodaj pro, proti. Eh, schváleno 50 pro, proti schváleno. Kompromisní návrh 6 pro, proti schváleno. Teď eh, Jury 23, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel, to je schváleno. 53, kdo je pro, proti, zdržel se, to je schváleno. Po kompromisní návrh 7, kdo je pro? Proti, se zdržel, to je schváleno. Tím jdeme až na pozměnce 256, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je schváleno. Kompromisní návrh 8, kdo je, kdo, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 55, kdo je pro, proti, eh, schváleno. Teď 260, teď 57, to je schváleno. 58, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno a 261 je dodatek, to je od pana Rošefora, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. E, e, další potom padá, 263, kdo je pro, myslím si, že 263, o tom budeme hlasovat elektronicky, zahajují hlasování. Končím hlasování. 263, jo? Hlasujeme o 263, kdo končím hlasování, to je schváleno. Takže 59 odpadá, kompromisní návrh 9, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, jasně schváleno. Teď tedy až 323, eh, to je staženo. 63 od pana zpravodaje pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. To znamená, že 267, eh, 268 odpadá. Eh, potom máme to v kompromis, takže máme návrh Jury. Eh, pardon, 268, přeskočil jsem to příliš rychle, čili pozměňovací na 268 jako dodatek v 63. Hlasujeme elektronicky o 268. Končím hlasováním. To je schváleno jako dodatek. Um, teď tedy eh, Jury 40, 269, 39 jsou v tom kompromisní návrhu, čili 40, kdo je pro, budeme elektronicky hlasovat, je to pozměňovací návrh od Jury. Končím hlasováním schváleno. Pozměňovací 274 od pana Foxe pro, proti, to je zamítnuto. Teď eh, Jury 25, kdo je pro, kdo je proti, to je schváleno. Eh, Jury 26, eh, o tom nebudeme hlasovat, protože to už je v rámci posílené spolupráce, čili teď kompromisní návrh 10, kdo je pro, kdo je proti, to je jasně schváleno, takže teď je Jury 28. Jury 28, kde je pro? Proti? To je jasně zamítnuto. Pozměňovací návrh 66 od pana zpravodaje. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. To tedy e, od padá a můžeme hlasovat eh, o 294 od pana Pupakise. Končím hlasování. To je také zamítnuto. Teď 295, kdo je pro? Proti? To je jasně zamítnuto. Teď 67 od pana Grecha, pro, proti? zdržel se schváleno 296 a 29 dohromady. Eh, eh, hlasujeme eh, elektronicky o 296 a 29 se společně. Končím hlasováním. To je schváleno třemi hlasy navíc. Takže teď jdeme ke zprávě 68, pardon, pozměňovací návrh 68. ne, 297 teď, kdo je pro, proti, to je schváleno. A teď 298 od pana Busoje. Eh, to je ten návrh, abychom dodali by applicable. Eh, hlasujeme o tomto návrhu, přeformulování textu. Prosím vás, zrychlete eh, to elektronické hlasování, jenom 34 lidí hlasoval. Končím hlasování. To je schváleno. Teď 299 a 30 dohromady. Eh, kdo je pro, proti? Schváleno. Teď tedy 68, kdo je pro, proti? Schváleno. 69 pro, proti? Schváleno takže 300 odpadá, teď Jury 31, kdo je pro, kdo je proti, schváleno, pozměnit 70, kdo je pro, proti, schváleno, Jury 32, to již jsme odhlasovali vlastně v rámci pozměnit 70, teď tedy 301, kdo je pro, proti, schváleno zcela jasně, 71, kdo je pro, 71, myslím, že to úplně jasné není. E, myslím, že bychom měli o tom hlasovat elektronicky. Končím hlasováním. E, to tedy není schváleno. Teď 7232 e, také odpadá. Ne, ne, ne, říká pan předseda. Teď musíme hlasovat od Jury 33. Kdo je pro? Proti? To je jasně schváleno. 72 od pana zpravodaje. Eh, hlasujeme elektronicky. Pozměňovací návrh 72. Končím hlasováním. To je schváleno. Takže teď budeme hlasovat o 302 s těmi eh, přidanými slovy with due regard for data protection. To je jasně schváleno. 303 tím pádem odpadá. 73, kdo je pro? Proti? To je schváleno. 304 e, jako dodatek, kdo je pro? Proti? To je schváleno. Pozměňovací návrh 305 a 34 od oba dohromady, kdo je pro? Myslím si, to je návrh pana Buzoje, pozměňovací návrh 305. Chtěl jste něco k tomu říci? Je to ústní eh, pozměňovací návrh. Eh, nevím, jestli eh, je to všude správně. Tady někde je if applicable, ale má to být if available, protože v některých těch seznamech hlasovacích stále je to slovo applicable a já jsem navrhu, aby to bylo if available. Takže správně to má být whether decisions are binding and if available for non-binding decisions. Takže hlasujeme o této změně textu. Ehm, kdo je pro? Eh, budeme to muset elektronicky překontrolovat, takže hlasujeme. Končím hlasováním. To je zamítnuto rozdílem jednoho hlasu. 74 pro, proti kdo se zdržel, to je schváleno. Teď 306 eh, padá, 75 eh, a Jury 35 dohromady, kdo je pro, proti. To je jasně schváleno. Pozměňovací návrh 307 odpadá, takže teď 76, kdo je pro, proti. Jasně schváleno. Jury 36 pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh 11, kdo je pro, kdo je proti, to je schváleno. Teď Jury 37 pro, proti, schváleno 313 eh, padá, kompromisní návrh 12, kdo je pro, proti, schváleno. Teď se dostáváme eh, k 320, to ale odpadá, čili pozměňovací návrh 321 od pana Popaky se schvalujeme elektroni- eh, hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. To je zamítnuto. Pozměňovací návrh 79 pro, proti, schváleno. 324 odpadá. Pozměňovací návrh od Jury 41, kdo je pro? Proti, to je schváleno. Pozměňovací návrh 80 pro, pro, pro, proti, to je schváleno. Pozměňovací návrh eh, 42 to nehlasujeme, 325 eh, jako dodatek, kdo je pro, proti, to je schváleno. 326 je stažen, 81 pro, proti, schváleno. 82 pro, proti, schváleno. Čili odpadá 328, odpadá 329, čili pozměňovací návrh 83, o tom hlasujeme, kdo je pro. myslím si, že budeme hlasovat elektronicky. Končím hlasováním. To je zamítnuto. Eh, já nevím, máme 38 karet. Možná, že jedno. A přitom 36 lidí jenom hlasovalo. Nevím, čím to je, říká pan předseda. 333 odpadá. 83. Takže teď budeme hlas, musíme hlasovat o 333. Kdo je pro? Proti? To je jasně schváleno. Teď 330 eh, je dodatek ke 333. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Potom tedy nebudeme hlasovat o 330 a 332, čili teď 84 pro, proti schváleno 334, 336 to odpadá, 335 taky odpadá, čili teď u Jury 45 pro, proti, schváleno 85, kdo je pro, proti, schváleno 337 a 338 a 339, to všechno padá, 340 je stažena, čili 342, kdo je pro, asi to uděláme elektro, elektronicky. Ano, zahajuji elektronické hlasování k pozměňovacímu návrhu 342. Končím hlasování. To je zamítnuto. 341 pro, 341 proti, schváleno 86 případem podpadá, takže teď 343 pro, proti schváleno, 87 jako dodatek pro, proti, ještě jednou pro, prosím, proti, to je jasně schváleno. 344 padá, 345, 345 zahajuji hlasování. končím. Je schváleno 346. Elektronicky hlasujeme. Končím hlasování. To je zamítnuto. 347. 347. Zahajuji hlasování ke 347. Končím. To je zamítnuto. 348. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 348. Končím hlasování. Zamítnuto 349. Kdo je pro? Proti? Jasně schváleno. Eh, 350. Kdo je eh, 350, Ano, kdo je pro. Pro, budeme, elektronicky hlasujeme, končím hlasováním. To je zamítnuto, takže teď 88 eh, od pana zpravodaje pro, proti, to je jasně schváleno. Dále pozměňovací návrh 351 od pana Foxe, eh, elektronicky budeme hlasovat. Končím hlasování. To je zamítnuto. Velice těsně, ale zamítnuto. Takže teď pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Kdo je proti? To je jasně schváleno. Takže teď eh, Jury 44. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Jasně schváleno. Teď eh, Jury 48 a 360 společně. Kdo je pro? Proti schváleno 330, 355. Elektronicky hlasujeme. A také společně s Jury 47. Končím hlasováním. To je zamítnuto. Opět velice těsně. Eh, Poznat 91, kdo je pro? Proti? to je jasně schváleno. Pozměňovací, eh, kompromisní návrh 15 pro, proti, schváleno. Teď 16, kdo je pro, proti, také schváleno. Takže teď jdeme až k Jury 51. Kdo je pro, proti, to je jasně schváleno. Teď 371 odpadá, pozměňovací návrh 93 pro, proti, schváleno 94 pro, proti, schváleno 95 pro, proti, schváleno a teď 372 odpadá, 96, kdo je pro, proti, schváleno, 373 pro, proti, schváleno, 374 odpadá, 375 pro, proti, to je jasně schváleno. Poznací návrh 377 pro, proti, to je zamítnuto. 376, to padá, to odpadá. Ne, je to tady jako doplněk, ano, dobře. Takže 376, budeme o něm hlasovat. Kdo je pro? Proti? To je schváleno. 378, kdo je pro? 378, kdo je proti? To je schváleno. E, Jury 52, kdo je pro? Proti? Schváleno. 379, kdo je pro? Proti? To je zamítnuto. Kompromisní návrh 17, pro? Proti? Schváleno. Teď e, 98 schváleno, pozměňovací návrh 18, kde pro schváleno. A teď kon 138, to je schváleno. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, kdo je proti, teď pozměňovací návrh 3, kdo proti, pro, proti, 1, 1, 4, teď je eh, Jury 54, kde máme také eh, ten ústní, tu, ústní pozměňovací návrh od pana Buzoje. Takže eh, tady se hovoří o, tom, o té změně textu opět available, kdo je pro, kdo je proti. To je schváleno. 387, eh, hlasujeme o 387. Končím hlasování. To je schváleno. 105 eh, padá, teď 1 106, kdo je 106, eh, kdo je pro, kdo je proti, to je jasně schváleno. Teď 55 jako dodatek od Jury. E, kdo je pro, kdo je proti, to je schváleno. Teď 388. Hlasujeme o 388. Končím hlasování. To je schváleno rozdílem jednoho hlasu. 107 e, tím padá. 389, eh, hlasujeme o 389. Končím hlasování. To je schváleno. 108 tím padá, 390 to je už v kompromisu, 109. Kdo je pro 109, kdo je proti? Kdo se, to, to je schváleno. Eh, 110, kdo je pro, kdo je proti, to je jasně schváleno. Takže Jury 56 jako dodatek, kdo je pro, kdo je proti. Kdo se zdržel, to je schváleno. 111, kdo je pro, kdo je proti, to je schváleno. 112, kdo je pro, kdo je proti, to je schváleno. Teď 391, kdo je pro, kdo je proti, to je schváleno. 113, kdo je pro? Kdo je proti? To je schváleno. Takže 57 odpadá. Teď 114. Kdo je pro? Proti? To je schváleno. Takže Jury 58, 392 a 393 to všechno odpadá. Takže teď pozměňovací na 394 Hlasujeme eh, elektronicky o 394. Končím hlasování. To je schváleno. Teď 115. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno 116. Kdo je pro? Proti? Schváleno 117. Pro? Proti? Schváleno 118. Pro? Proti? schváleno 119. 119, eh, mohli by se vrhnout ruku, 119, kdo je proti, to je jasně schváleno. Teď pozměňovací návrh 395 eh, odpadá, 59 to je dodatek, to je od Jury opět, eh, čili Jury 59, kdo je pro, proti, schváleno. Pozměňovací návrh 120, kdo je pro, proti, schváleno 121 pro, proti schváleno 122 pro, proti schváleno 397, kde pro, proti, zamítnuto 396, 396, kdo je pro, proti, to myslím, že není jasné, takže budeme hlasovat elektronicky o pozměnce návrh 396. Končím hlasováním. Čili to je schváleno Rozdělím jednoho hlasu. 398, tady máme dílčí hlasování na žádost ALDE. E, takže první část, což je ta změna e, e, ze 18 na 14 měsíců pro proti to je zamítnuto a ta druhá část ehm, eh, ta druhá část tedy nemá být addition, čili dodatek, ale eh, naopak eh, odstranění tohoto textu, kdo je pro, kdo je proti. To je jasně zamítnuto. takže nedojde k té změně. 399, ehm, o tom budeme hlasovat? Takže budeme hlasovat o 399. Zahoji hlasování o 399. Končím hlasováním. To je schváleno jedním, rozdílem jednoho hlasu. 401, kdo je pro, proti. To je zamítnuto. Teď eh, pozměnací návrh 400, kdo je pro. Myslím si, že to budeme muset elektronicky zkontrolovat. Pozměnací návrh 400, hlasujeme. Končím hlasováním. To je schváleno. Teď 123 eh, odpadá, teď 402. Kdo je pro, proti? To je zamítnuto. 126 pro, proti. Schváleno. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Myslím, že to budeme muset překontrolovat. Pozměňovací návrh 1. Já jsem si myslel, že to bylo schváleno, ale nejsem si jistý. Končím hlasování, měl jsem pravdu, je to schváleno. Kdybyste trošku zvedali ruce víc. Poslanec návrh 2, kdo je pro? I to bychom si měli asi překontrolovat. Kdyby mohli liberálové eh, víc ukazovat, jak zvedají ruce. Čtyřka teď, kdo je pro, proti, to je jasně schváleno, to nemusím kontrolovat. Když liberálové zvednou pořádně ruku, tak jsou věci jasné. E, čili poznáci návrh čtyři, kdo je pro, kdo je proti, to je jasně schváleno. Chce to někdo zkontrolovat? Ne, takže 128 odpadá tím pádem. 129 e, také už je v pozměňovacím návrhu 4 obsaženo, takže pozměňovací návrh 5. Pro? Proti? Jasně schváleno. Teď 131 odpadá, Jury 1 od, odpadá, pozměňovací návrh 130 odpadá, takže teď, eh, eh, teď jsme u pozměňovacího návrhu 7. Kdo je pro? Proti? Jasně schváleno. 133 odpadá, pozměňovací návrh 8, kdo je pro, proti, jasně schváleno, Jury 2, pro, proti, zamítnuto, pozměňovací návrh 9, pro, proti, schváleno, 10, pro, proti, schváleno, 11, pro, potřebuji ještě jednou, aby liberálové pořádně ukazovali, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? To je zcela jasně schváleno. Pozměňovací návrh 12. Pro, proti, jasně schváleno 135. Eh, pro, tady to budeme muset překontrolovat. Končím hlasování. Jenom 33 lidí hlasovalo, takže to je zamítnuto rozdílem dvou hlasů. Pozměcí návrh 13. Budeme o tom hlasovat jako o dodatku. Takže 13, kdo je pro, kdo je proti, to je schváleno. Jury 3, jako dodatek, kdo je pro, proti, to je také přijato. Takže eh, celý bod odůvodnění 7 eh, je obsažen v kompromisní návrhu 1, takže se dostáváme k pozměňovacímu návrhu pana Žuvéna, kde pro, proti, to je jasně zamítnuto. Teď 144, kdo je pro, proti, Myslím, že paní Bajorová hlasovala jinak, tak Chtěl jsem to zrychlit, ale radši si to zkontrolujeme. Je to 144. Končím hlasováním. Myslím, že to je schváleno. Ne, je to zamítnuto, říká pan předseda. Takže pozměnce návrh 15, kde pro? Proti? Schváleno. Teď bod, bod odvodní 11, to je obsaženo po kompromisním eh, návrhu 6, 12 je v kompromisním návrhu 3, takže teď Jury 6 pro, proti, to je jasně schváleno. 152 až 150, 154, 153, to všechno je v těch kompromisních návrzích, takže teď 158 od pana Grecha pro, proti, jasně schváleno. 155, 156 eh, tím pádem odpadá a hlasujeme o 157 jako dodatku. Kdo je pro, kdo je proti, to je jasně zamítnuto. Teď eh, kompromisní návrh 19, kdo je pro, kdo je proti, to je schváleno. Teď tedy 160, kdo je pro, 160, myslím si, že budeme muset elektronicky to zkontrolovat, protože to bude těsné. Čili pozměňovací návrh 160, končím hlasováním. Je to zamítnuto rozdílem jednoho hlasu, takže teď budeme hlasovat o 161. Hlasování elektronické zahajuji. Končím hlasováním. To je schváleno. Opět rozdílem jednoho hlasu pouhého. Teď 19 tím pádem odpadá. Kompromisní návrh 20 Pardon, ne, musíme se vrátit. se návrh 19 eh, jako dodatku eh, pro 19. Kdo je pro? Proti? Eh, opět si liberálové zřejmě nebyli jistí, takže ještě jednou pozměňovací návrh 19 Není to eh, jasné, na kterou stranu vlastně tou rukou mávali, jestli ano nebo ne, čili pojďme rychleji hlasovat. Končím hlasováním. To je schváleno rozdílem pěti hlasů. Ukazuje se, že liberáli tentokrát hlasovali pro. Teď eh, kompromisní pozměňovací návrh 20. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Takže teď pozměnit návrh 21 od pana Grecha, kdo je pro, proti, schváleno. 22 pro, myslím si, že musíme elektronicky opět, 22. Končím hlasováním. To je schváleno opět rozdílem jednoho hlasu, takže 163 odpadám. Jury 7, to všechno je pokryto kompromisy. Takže teď můžeme přejít dále k číslu 169 a Jury 8, kde je pro? Proti, schváleno. 100, tady, pardon, 24 pro, proti, schváleno. 170 je jako dodatek, kdo je pro? Proti, schváleno. Bod odůvodnění 19 je pokryt kompromisem 12, takže teď 174. 174 zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 20 je pokryto kompromisem 11, 21 pana zpravodaje. Ne, pardon, 181. Je to bod odůvodní 21. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 28. Pro? Proti? Schváleno. Kompromis 13 a 14, to už jsou pokryty, takže 193 a Jury 14, kdo je pro? 193 a Jury 14. Zahajuji elektronické hlasování. Je to tedy pozměňovací návrh 193 a Jury 14. Končím hlasování. Schváleno rozdílem jednoho hlasu. Dále kompromis 11 to už jsme měli, takže se dostáváme k číslu 33 a 186, ty jsou stejné. Zahajuji elektronické hlasování. Pozměňovací návrhy 33 a 186. Končím hlasování. Zamítnuto. 185. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 187 a 191 byly staženy, eh, bod odůvodní 22 jako pokrat kompromisem, takže 35. To je ústní pozměňovací návrh pana zpravodaje. Je to tady návrh na vymazání. Kdo je pro? Proti schváleno. 196 odpadá, 198 bylo staženo, takže teď Jury 15. Kdo je pro? Proti schváleno. 197 jako dodatek k Jury 15. Kdo je pro? Proti schváleno. 36 pro? pro tedy, proti schváleno. 37 pro? Proti schváleno. Kompromis 21 pro, proti schváleno 39 pro. Zahajuji elektronické hlasování k pozměňovacím návrhu 39. Končím hlasování. Schváleno rozdílem dvou hlasů. 199 a 201, to je pokryto číslem 39, takže 202. Kdo je pro? To asi budeme muset ověřit elektronicky, takže číslo 202 hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto rozdílem jednoho hlasu. Jury 11, to bylo pokryto kompromisem, takže 203, kdo je pro. Hlasujeme elektronicky. Pozměňovací návrh 203. Končím hlasování. Zamítnuto rozdílem dvou hlasů. 204, kdo je pro? Proti? Schváleno. 205, pro? 205. Kdo je pro, kdo je proti? Je proti. Takže je to jasně zamítnuto. 40 a 208. Kdo je pro? Proti? Jasně schváleno. 207 je pokryto kompromisem, 206 je dodatek, 206 je dodatek. Kdo je pro? Proti, schváleno. 41, tam je oddělené hlasování, které se vyžádali komunisté, takže prosím první část. První část 41. Kdo je pro? Proti? Jasně schváleno. Teď druhá část. To je tedy zapojení těch slov, které jsou v hlasovacím seznamu. Myslím, že budeme muset hlasovat elektronicky. Končím hlasování. A to je zamítnuto rozdílem tří hlasů. 210, 211 a 17. Všechny odpadají tím pádem. Takže 213 pan Grech, kdo je pro? Proti? Schváleno. 42, ne, takže 43, kdo je pro? Proti? Schváleno. 145 odpadá, takže 215 pro, proti, zaři, zamítnuto zcela jasně, 214 Zahajujeme elektronické hlasování k číslu 214. Končím hlasování. Zamítnuto rozdílem jednoho hlasu. 216. Kdo je pro? Proti. Schváleno. Teď 124 a 125 budeme hlasovat společně. Takže hlasujeme elektronicky 124, 125. Končím hlasování. Schváleno. Teď ještě budeme hlasovat o celém návrhu. Já jsem vám chtěl poděkovat za velice efektivní hlasování o takovém rozsáhlém dokumentu, takže konečné celkové hlasování k celému dokumentu, celému návrhu, o který se týká alternativního řešení sporů. Všichni už hlasovali? Dobře, takže končím hlasování. Schváleno 34 pro a jeden proti. Takže děkuji mnohokrát panu Louis Grekovi a všem stínovým zpravodajům. Samozřejmě vím, že to byla velice náročná práce pro vás všechny. Teď tedy Eh, paní Fontun a online řešení sporů. Chcete, paní zpravodajko, něco k tomu říci? Ano, jenom velice stručně. Toto bude výsledek práce celé řady lidí a několik institucí. Já už jsem velice těším na další práci s kyperským předsednictvím. A my všichni často hovoříme o tom, že příliš, mnáho, příliš málo pardon, lidí nakupuje online, a to především přeshraničně. A toto, tento dokument to všechno usnadní. A vnitřní trh z toho bude velice profitovat, takže jsem velice ráda za vaši podporu a samozřejmě všichni Evropané jsou vám vděční za vaši podporu. Dobře, budeme tady hlasovat o zprávě paní Fontun. Nejdříve budeme hlasovat o Jury 1, kdo je pro, proti, zamítnuto kompromis 1, pro, proti, schváleno. 127 pro, proti, jasně zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, schváleno. 130 a 131. Elektronicky hlasujeme o 130 a 131. Prosím, zrychlete trošku. Jenom 31 lidí nám tady hlasuje, 32, 33. Končím hlasování. Zcela jasně zamítnuto. Já bych chtěl požádat, abyste prosím signalizovali uh, rychleji, energičtěji, protože tím to urychlíme. Takže dobře, Jury 21. Jury 21. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 133. Pro? Proti? Schváleno. 15 pro. Proti schváleno. 16 pro. Proti schváleno. Jury 22 pro. Proti zamítnuto. 17 pro. Proti schváleno. 135 bylo staženo, 134 pro, proti, zamítnuto. 18 pro, proti, schváleno. Jury 23 padá, takže číslo 19 a ostatní identické, kdo je pro, proti, schváleno. 137 odpadá, 138. Kdo je pro? 138 proti schova- zamítnuto. 139 pro, proti, schváleno. 140 a Jury 25, kdo je pro, proti, zamítnuto. 141, kdo je pro, proti, zamítnuto. 142 a Jury 26, kdo je pro, proti, zamítnuto. 143, kdo je pro, proti, zamítnuto. Kompromisní návrh 3 pro, proti, schváleno. 146 pro, proti, zamítnuto. 147 pro, proti, schváleno. Jury 27 odpadá, 148 tedy. Kdo je pro? Proti, schváleno. 149 a 151, kdo je pro? Proti, schváleno. 150 pro, proti, schváleno. Jury 29 odpadá, takže 152, kdo je pro? proti, schváleno. 153 pro, proti, schváleno. 154 pro, proti, schváleno. 155 pro, proti, schváleno. 156 a 159 pro, proti, schváleno. 21 bylo staženo, 157 tedy. Kdo je pro? Proti, schváleno. 22 pro, proti, schváleno. 158 158, kdo je... Budeme hlasovat elektronicky, takže číslo 158. Končím hlasování. Zamítnuto, myslím, rozdílem jednoho hlasu. 160 pro, proti, schváleno. 161 odpadá, takže Jury 28. Jury 28. Ještě si zkontrolujeme, jestli vůbec musíme hlasovat o Jury 28. Staženo. Tady zamítnuto bylo 130, takže Jury 28 budeme hlasovat elektronicky. Jury 28. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto každopádně. Takže teď Jury 30. Výbor pro právní záležitosti 30. Kdo je pro? Proti. Celé jasně schváleno. Jury 31 pro. Proti. Schváleno. Jury 32. Jury 32. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto rozdílem dvou hlasů. Jury 33 pro, proti, schváleno. Jury 34 pro, proti, schváleno. 23 pro, proti, schváleno. Kompromis 4, kdo je pro? Proti, schváleno. 165, 165, kdo je pro? Proti, schváleno. 24 pro, proti, schváleno. 20, pardon, 166, pro, proti, schváleno. 168 pro, proti, schváleno. 169. 169 a 170, kdo je pro, proti, schváleno. 171 pro, proti, schváleno. 172 pro, proti, schváleno. 100 73 pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Sto osm odpadá. 174 tedy kdo je pro? Proti, schváleno. 29 bylo staženo, takže 179. 175, pardon, já jsem přeskočil. 175, kdo je pro? Proti, schváleno. 179, kdo je pro, proti, schváleno. 180 pro, proti, schváleno. Teď tady můžeme jít rovnou k číslu 181. 181. Kdo je pro? Myslím, že to budeme muset ověřit elektronicky, takže prosím hlasujeme o 181. Končím hlasování. Zamítnuto. 182. Kdo je pro? Proti schváleno. 183 můžeme hlasovat. Takže 183, myslím, že to bude lepší udělat elektronicky, takže prosím 183 hlasujeme. schváleno. Jury 37 odpadá. Kompromisní návrh 5, kdo je pro? Proti? Schváleno. 36 bylo staženo, 187 tedy kdo je pro? Proti? Schváleno. 188. 188 pro, proti, zamítnuto. 189 pro, proti, schváleno. 37 pro, proti, schváleno. 190 tady odpadá. Jury 38 pro, proti, schváleno. Jury 39 pro, proti, schváleno. 39 odpadá. 191. 191. Hlasujeme elektronicky o číslu 191. Končím hlasování. Schváleno rozdílem jednoho hlasu. 193 tady odpadá, 192 o tom budeme hlasovat, takže kdo je pro? 192. Já myslím, že bude lepší to kontrol- zkontrolovat elektronicky, takže hlasujeme elektronicky o 192. Končím hlasování. Zamítnuto rozdílem jednoho hlasu. Teď budeme hlasovat o článku 8. Máme tam dvě eh, hlasování a blok. Takže blok 1. Kdo je pro? Proti. Blok 1 je tedy jasně schválen, takže blok 2 a blok 3 nám odpadají a můžeme tedy přejít až k článku 8, to znamená, budeme hlasovat blokově o článku 8, odstavec 3, blok, blokové hlasování 1 pro, proti, zcela jasně schváleno. To znamená, že bloková, eh, blokové hlasování 2 nám odpadá. Takže 232 a 233, ne, ty nám také odpadají. Takže teď článek 8. Takže 245. 245, kdo je pro, proti, zcela jasně zamítnuto. 246 pro, proti, schváleno. 247 pro, proti, zamítnuto. 248 pro, proti, také zamítnuto. 53 pro, proti, schváleno. 249 pro, proti, zamítnuto. 54 pro, proti, Schváleno. 250 pro. Já myslím, že to budeme muset zkontrolovat elektronicky, takže prosím hlasujeme o číslu 250. Končím hlasování. Zamítnuto. Rozdílem jednoho hlasu 251. Kdo je pro? Proti. Také zamítnuto. Kompromisní návrh 6. Kdo je pro? Proti. Schváleno. 57 pro. Proti. Schváleno. 58 pro. Proti. Schváleno. 59 pro. Proti. Schváleno. 60 pro. Proti. Schváleno. 256 a 61 pro. Proti. Schváleno. 62 pro. Proti. Schváleno. 63 pro proti schváleno 64 pro, proti schváleno kompromis 7 pro, proti schváleno 66, kdo je pro, proti také schváleno 67, kdo je pro, kdo je proti, schváleno 68 pro, proti schváleno 258, kdo je pro, proti, také schváleno. Jury 57, kdo je Jury 57, hlasujeme elektronicky. Návrh Jury 57. Končím hlasování. Zamítnuto rozdílem jednoho hlasu. 69 pro, proti, schváleno. 259 pro, proti, schváleno. 70 pro, proti, schváleno. Jury 58. Kdo je? Jury 58. Ano, budeme hlasovat elektronicky. Pozměňovací návrh Jury 58. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže kompromisní návrh 8. Pro proti. Já jsem neviděl příliš mnoho ruku, takže ještě jednou, kdo je pro, proti, schváleno. 261 tedy. 261, kdo je pro? Myslím, že to budeme muset zkontrolovat elektronicky. 261, zahajuji hlasování. To bude asi těsné. Končím hlasování. Zamítnuto. 263, 263, zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 264. Kdo je pro? Kdo je proti? Celé jasně zamítnuto. 265. Kdo je pro? Kdo je proti? zcela jasně zamítnuto. 72 pro, proti, schváleno. 73 pro, proti, schváleno. Jury 59 pro, proti, zamítnuto. 74 pro, proti, schváleno. Jury 60, ne, takže 75 pro, proti, schváleno. Jury 61 tady odpadá, Jury 62 Jury 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Asi to zkontrolujeme elektronicky. Takže Jury 62 hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. 266 pro, proti, schváleno. Jury 63 pro, proti schváleno. Jury 64, Jury 64, hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. Jsme u příloh 76. Pro? Proti? Schváleno. 267. Pro, proti, celé jasně zamítnuto. 77 pro, proti, schváleno. 268 pro, proti, zamítnuto. 78 pro, proti, schváleno. 79 pro, proti, schváleno. 269 odpadá, takže 270. Kdo je pro? Proti, zamítnuto. 80 pro, proti, schváleno. Teď možná můžeme hlasovat unblock. Souhlasíte? Dobře, nikdo nenamítá nic. Takže teď vezmeme 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 a 87. Má někdo něco proti tomu? Ne, takže prosím pro. Kdo je proti? Takže všechny tyto pozměňovací návrhy byly schváleny a můžeme přejít k bodu odůvodnění, což asi rádi slyšíte. Takže bod odůvodnění 2, 88, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zcela jasně zamítnuto. 89 pro? Proti? Zdrželi se? Také zamítnuto. Jury 2. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto 90 pro, proti schváleno 91 pro, proti schváleno 92. Kdo je pro? Já myslím, že 92 budeme muset ověřit elektronicky, takže pozměňovací návrh 92 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto rozdílem jednoho hlasu. 93 pro, proti, schváleno. Jury 3 odpadá, jednička byla schválena, ta, eh, pardon, stažena, takže 94, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 95, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 96, pro, proti, zcela jasně zamítnuto. Jury 4 pro. Jury 4, kdo je pro? Kdo je proti? Jasně zamítnuto. Jury 5, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Číslo 2, kdo je pro? Proti. Zamí- schváleno, pardon. 97 pro. Proti. Schváleno. Kompromis 9, kdo je pro? Kompromis 9, ano, o tom můžeme hlasovat. Já jsem se to jenom kontroloval, takže kdo je pro, proti, schváleno. Teď tedy číslo 101. Kdo je pro? Proti? Není to úplně jasné, takže číslo 101 hlasujeme elektronicky, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Jury 6, tam se říká, že to odpadá, když něco dalšího bylo schváleno, takže přecházíme k 102. Pan Živán, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Jury 7, pro? Proti? Zamítnuto. 4. Paní zpravodajka, kdo je pro? Proti? Schváleno. Jury 8, pro? Proti? Zamítnuto. 103, 104, 105. Kdo je pro? Proti? Myslím, že to není úplně jasné. Takže 103 až 105 budeme hlasovat elektronicky. Já vím, že už se připozdívá. Hlasovali už všichni? Dobře, končím hlasování. Zamítnu to. 106. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Kompromisní návrh 10. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Jury 9 a Jury 10 odpadá, takže kompromis 11 pro, proti, schváleno. 112 pro, proti, schváleno. Jury 11, kdo je pro, Jury 11. Já myslím, že asi budeme muset. Já myslím. Tak ještě jednou. Kdo je pro Jury 11? Kdo je proti? Jasně zamítnuto. 113 pro. Kdo je já myslím, že asi budeme muset hlasovat elektronicky, je to těsné. Takže 113. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno opět rozdílem pěti hlasů. 115. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 114. A ostatní, kdo je pro? Proti? Schváleno. Jury 12. Pro? Proti? Hlasuje EKR také? Dobře, takže to ověříme. Jury 12. Končím hlasování. Zamítnuto. Jury 13 odpadá. Číslo 7, kdo je pro? Proti, schváleno. 8 pro. Proti, schváleno. 9 stáženo, takže 119. Kdo je pro? Proti, schváleno. 120. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že to je velice těsné, takže to raději ověříme elektronicky. Pozměňovací návrh 120. Končím hlasování. Bylo to skutečně velice těsné, takže samítnuto je to. Nerozhodné hlasování. Jury 14. Pro, proti, zamítnuto Jury 15. 168 bylo schváleno. Dobře, takže Jury 15 odpadá. Číslo 10, kdo je pro? Proti, schváleno. 121, kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto 122. 122 hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Takže zcela jasně přijato. 123. 123. Hlasujeme elektronicky. Pozměňovací návrh 123. Končím hlasování. Zamítnuto rozdílem jednoho hlasu. 124. Kdo je pro? Kdo je proti? Zcela jasně zamítnuto. Jury 16. Kdo je pro? proti, zamítnuto. 125, paní zpravodajky, kdo je pro, proti, schváleno. Jury 17 odpadá, takže Jury 18 také odpadá, takže hlasujeme o celkovém, ne, pardon, ještě 12 pro, proti, celé jasně přijato. Takže teď už hlasujeme o celém návrhu elektronicky. Prosím, zahajuji hlasování. Návrh jako celek. Končím hlasování. Schváleno 34 pro, 1 proti. Takže děkuji. Děkujeme paní zpravodajce i všem stínovým zpravodajům. Já se obávám, že tady máme ještě celou řadu dalších stanovisek, o kterých musíme hlasovat, takže další je stanovisko paní Pěty Kejnen. Chtěl bych požádat ty z vás, kteří nezůstávají na celý zbytek hlasování, aby prosím odcházeli potichu. Paní Pětikejnen, chcete něco dodat před hlasováním? Ne, dobře, takže můžeme se pustit rovnou do hlasování o stanovisku paní Pětikejnen, takže prosím, věnujte mi pozornost. Začneme. Prosím, utište se. Začínáme další hlasování. Tiše, prosím. Číslo jedna, pan Grech. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Číslo dvě. Kdo je pro? Proti. Schváleno. Číslo tři. Pan Grech. Kdo je pro? Proti. Schváleno. Kompromis čtyři. Pro. Proti. Schváleno. Teď kompromis jedna. A tam budeme hlasovat odděleně. Takže kompromis číslo jedna, bez slov a high level of. Takže já myslím, že budeme muset hlasovat elektronicky. Takže kompromis, první část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže zamítnu to. A v tom případě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 Ah, no, right, okay. Dobře, takže teď už je to jasnější. Hlasujeme tedy o kompromisním návrhu s dvižením rukou. Prosím, mohli bychom znovu zkontrolovat kompromis 1. Myslím, že tam byla chyba na našem hlasovacím seznamu. Dovolte, já bych to vysvětlila, protože vím, o čem hovořím. Pan předseda říká, budeme hlasovat nejdříve o celém kompromisu, protože o tom jsme ještě nehlasovali. Thank you. Děkuji, paní zpravodajka. Jenom vysvětlení pro všechny v sále. Částí toho kompromisu bylo, že bychom tam přidali slova a high level of. To navrhovali sociální demokraté, tedy přidat slova a high level of. A potom GUE žádali o to, abychom naopak tato slova vyškrtli. Ale většina skupin, většina frakcí chtěla tato slova textu zachovat a proto jsme se rozhodli, že budeme hlasovat dílčím způsobem právě o těchto slovech a high level of. První hlasování, ta první část, první část, to první hlasování bylo jenom o tom, jestli tam budeme mít slova a high level of. Ne, ne, ne, říká pan předseda, dovolte, já to vysvětlím. Prosím o klid v sále. Hlasovat budeme nejdříve o celém textu bez těchto slov a high level of a potom budeme zvlášť hlasovat o tom, jestli tam tato slova připojíme. Souhlasíte, paní navrhovatelko? Ano. Takže teď budeme hlasovat o kompromisním návrhu 1 bez slov a high level of. Kdo je pro tento kompromisní návrh bez těchto slov? Takže zcela jasně schváleno. Je někdo proti? Ne. Takže teď budeme hlasovat o tom, jestli tam dodáme ta slova a high level of. Kdo je pro, aby tam tato slova byla? Kdo je proti? Takže teď tam skutečně přidáme i slova a high level, level of. Číslo 12. Kdo je pro? Proti schváleno. 13, to je doplňuje číslo 12, takže kdo je pro 13, proti, zamítnuto. 14, pro, proti, také schváleno. Teď kompromisní návrh 2, kdo je pro, proti, schváleno. Takže teď můžeme jít až na 31, kdo je pro, proti, schváleno. 16, pro, proti, zamítnuto, 17 pro, proti, schváleno, 18 pro, proti, schváleno, 19 pro, proti, schváleno, 20 pro, proti, zamítnuto, 23 pro, proti, schváleno, 24 pro, proti, schváleno, 25, nový odstavec pro, proti, schváleno. Kompromis 3, kdo je pro, proti, schváleno. Takže to je číslo 32 pro, proti, schváleno. 35 pro, proti, schváleno. 36, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. 37, kdo je pro, proti, schváleno. 38 pro, proti, Myslím, že to budeme muset ověřit, takže číslo 38 hlasujeme elektronicky. Je to asi těsné. Končím hlasování. Zamítnu to. 39, kdo je pro? Proti, schváleno. 40 pro. 40, kdo je pro? Prosím, ukažte ruce. Kdo je proti? Schváleno. 41. Kdo je pro? Kdo je pro 41? Všichni jste pro? Liberálové? Ne, já myslím, že to budeme muset ověřit, protože to bude asi těsné. Hlasujeme tady o 41. Končím hlasování. 18 pro, 15 proti. Já jsem si myslel, že to bude schváleno, ale chtěl jsem to ověřit. 42 schváleno, 43 pro, proti schváleno. 45 je nový odstavec. Zahajuji elektronické hlasování o návrhu 45. Končím hlasování. Zamítnuto. 47 47. Elektronicky hlasujeme o pozměňovacím návrhu 47. Končím hlasování. Zamítnuto 49. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno 50 pro. Aha, takže toto bylo eh, pokryto kompromisem, takže číslo 52. 52 pro, proti, schváleno. Kompromisní návrh 5, kdo je pro, proti, schváleno. 58, paní Turunen, kdo je pro, kdo je proti, také schváleno. Teď budeme tedy hlasovat o celém stanovisku. Elektronicky zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování o celém stanovisku. Pomaličku se nám sbírají ty hlasy. Někdo nám odešel? Dobře, končím hlasování. Schváleno. 32 pro, nikdo proti. Takže blahopřejeme paní zpravodajce. Děkuji. Můžeme přejít ke stanovisku pana profesora eh, Correa de Campos. Dluhopisy stability. Chcete něco říct, pane zpravodaji? Ne, dobře, můžeme tady začít hlasování. Začneme tedy číslem 2, pan Fox. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. Kompromisní návrh 1, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Teď můžeme přejít k číslu 9, paní Frhajen s ústním pozměňovacím návrhem, který je na konci hlasovacího seznamu. Podporuje ho i paní zpravodajka. Tedy pan zpravodaj, pardon, kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. Číslo 13 odpadá, číslo 11 také odpadá, takže Aha, takže se ještě opravuje pan předseda číslo 11, pan Grech. with amendment. Yes, it's compatible. Amendment 11 is compatible with uh, if the... Takže číslo 11 by odpadlo pouze, když bude přijata devítka s eh, ústním pozměňovacím návrhem. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Já bych řekl, že to je zamítnuto, ale ještě si to ověříme elektronicky. Myslím, že budu teď už rovnou kontrolovat, takže končím hlasování. Schváleno rozdílem dvou hlasů. Takže skutečně tady byl dobrý důvod to kontrolovat. Číslo 20. Zahajuji elektronické hlasování číslo 20. jedna 32 hlasovalo, takže končím hlasování. Schváleno. Číslo 12, kdo je pro? Proti, schváleno. 21, pro, 21. Elektronicky hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto. 15. S ústním pozměňovacím návrhem, který je opět na konci hlasovacího seznamu, kde je pro, proti, schváleno. 14. nám tady odpadá. Číslo 7. Příslušná část, kterou tam vyznačil pan zpravodaj, takže hlasujeme elektronicky číslo 7. Už všichni hlasovali, takže končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část nám tady také odpadá. A teď tady číslo 19. 19. pan Correa Campos na, naš, na našem seznamu máme mínus u pozměňovacího návrhu 18, ale my to chceme změnit na plus. Je to pozměňovací návrh 18. Děkuji. Dobře, děkuji. Podívejme se, jestli se k tomu vůbec dostaneme. Takže číslo 19 nejdříve. Kdo je pro, proti? Zamítnuto 17. Pro. Číslo 17. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. 18 pro. Proti. Zcela jasně schváleno. Číslo 16 nám tady odpadá. Ne, můžeme o tom hlasovat jako o dodatku, takže číslo 16, kdo je pro? Takže hlasujeme elektronicky pozměňovací návrh 16 jako dodatek. Končím hlasování. Schváleno. 22, paní Turunen, pro, proti, zamítnuto. Kompromisní návrh 2, pro, musíme hlasovat elektronicky. Kompromisní návrh 2, takže ještě jednou, kdo je pro, kdo je proti, tak zcela jasně schváleno. Pozměňovací návrh 25, dílčí hlasování, požádalo o něj EPP, takže první část čísla 25, kdo je pro, kdo je proti, schváleno teď. Budeme elektronicky hlasovat o druhé části pozměňovacího návrhu 25. Končím hlasování. Zamítnuto. 10. Kdo je pro? Ne, hlasujeme elektronicky. Pozměňovací návrh 10. Končím hlasování. Schváleno rozdílem jednoho hlasu 26. Elektronicky hlasujeme o pozměňovacím návrhu 26. Končím hlasování. Schváleno. 27. Pro proti, zamítnuto. 28 pro, proti, zamítnuto také. Kompromisní návrh 3 pro, proti, celé jasně schváleno, takže teď můžeme hlasovat o celém návrhu elektronicky. Prosím. Končím hlasování. 23 pro, 7 proti, 2 se zdrželi, takže schváleno. Děkuji. Děkuji panu profesorovi Correa de Campos. Teď máme stanovisko pana Buzoje o víceletém finančním rámci. Pane zpravodaj, chcete něco říci? Ne. Takže stanovisko pana Buzoje. Odstavec 1, číslo 2, pan De Jong, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Číslo 1 pro, proti, schváleno. Číslo 3 jako dodatek pro, proti, zamítnuto. Číslo 4 pro, proti, zamítnuto. Číslo 5 pro, proti, schváleno. Číslo 6 pro, proti, zamítnuto. 7 pro, proti, schváleno. 9 pro, proti, zamítnuto. Číslo 8 pro, proti, schváleno, číslo 10 pro, číslo 10, kdo je pro, kdo je proti, to asi ověříme elektronicky, myslím, že to bylo schváleno, ale pro jistotu není nás tu až tolik, takže končím hlasování. Je to schváleno, skutečně, měl jsem pravdu. O tři hlasy. Teď budeme hlasovat o celém stanovisku elektronicky, prosím. Končím hlasování. Schváleno 30 pro, 1 proti, 1, 1 se zdržel hlasování. Děkuji vám. Teď stanovisko pana Koferatyho. E, to jsou penze, takže pane zpravodaji, přejete si něco říci před začátkem hlasování? Ne, dobře, takže můžeme se do toho pustit rovnou. Kompromisní návrh 1, kdo je pro? proti, schváleno. Číslo 4, kdo je, hlasujeme elektronicky, pozměňovací návrh 4. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 5. Pro, proti, schváleno. Kompromisní návrh 5. Kdo je pro? Proti. Celé jasně schváleno. Číslo 7. Pro, asi budeme hlasovat elektronicky, takže prosím pozměňovací návrh číslo 7. To je velice dobrý pozměňovací návrh, říká pan předseda. EPP se změnilo názor, jak vidím, po konci elektronického hlasování. Zamítnu to tady. Takže číslo 8. Pro, proti, schváleno. 9. Pro, proti, zamítnuto. 10. Pro, proti, zamítnuto, 11, kdo je pro, číslo 11. Takže hlasujeme elektronicky, pozměňovací návrh 11, nakonec možná skutečně budu mít dneska ještě štěstí. Jenom 31 hlasujících tady máme, dobře, takže končím hlasování. A výborně, 21 pro. Děkuji vám, říká vám předseda jako autor pozměňovacího návrhu. Kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Teď tedy můžeme jít dále k pozměňovacímu návrhu 16. Tady se opravuje chyba v překladu. Kdo je pro? Myslím, že asi všichni se na tom shodneme, takže celé jasně schváleno. Kompromis 6, kdo je pro? Proti? Jasně schváleno. 8, 18, opět chyba, opravená chyba v překladu, takže schváleno 19 pro, proti schváleno 20 nám odpadá, takže 21, kdo je pro, proti schváleno 22 pro, proti zamítnuto 23, kdo je pro, proti schváleno 24 pro, proti schváleno 25 pro, proti schváleno kompromisní návrh 3, kdo je pro, proti schváleno. Teď číslo 30, paní Turunen, kdo je pro, proti schváleno, 31 odpadá. Pokud tedy bude přijat kompromis 5, ale teď tedy kompromisní návrh 4, kdo je pro, proti zcela jasně schváleno. Teď tedy 33. Kdo je pro? Myslím, že to je celkem jasně schváleno. Kdo je pro? Ještě jednou. 33. Kdo je proti? Celé jasně schváleno. Ostatní nám tady odpadají. A číslo 41. Kdo je pro? Číslo 41 proti. Schváleno. 43. Kdo je pro? Proti. Schváleno. 46. 46 kraj. Zahajujeme elektronické hlasování k pozměňovacímu návrhu 46. Končím hlasování. Zamítnuto 47. Opět elektronicky 47. Takže také zamítnuto 48. Kdo je pro, proti, schváleno 49, kdo je pro, kdo je proti, schváleno číslo 50, kdo je pro, proti, celé jasně zamítnuto. Můžeme tady teď hlasovat o celém stanovisku, elektronicky prosím, hlasujeme. Končím hlasování. Schváleno 28 pro, 1 proti, 4 se zdrželi. Děkuji panu Koferatimu. A poslední hlasování do 12 hodin dnes bude stanovisko paní McClarkin o programu pro konkurenceschopnost podniků. Paní McClarkin, chcete ještě něco dodat před hlasováním? Paní zpravodajko, ano, velice stručně chci poděkovat všem ještě jednou za tu těžkou práci. Doufám, že budeme mít dneska dobré hlasování, abychom to mohli eh, postoupit dále příslušnému výboru. Děkuji, říká pan předseda. Pustíme se tady do toho pozměňovací návrh číslo 9. Paní McClarkin, kdo je pro? Proti, schváleno. Číslo 10, protože 67 a 68 byly pokryty, kdo je pro? Proti, schváleno. Pan Repo, číslo 69, jako dodatek, kdo je já myslím, že asi budeme muset hlasovat elektronicky, takže číslo 69 jako doplněk. Hlasujme, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Schváleno. 70 byla pokryta, takže 71. Kdo je pro? 71. Prosím, ukažte mi ruce. Všichni, kdo je proti? Já bych řekl, že to je jasně schváleno. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti, schváleno. 13. Paní zpravodajka pro, proti, schváleno. Ústní pozměňovací návrh paní, z paní zpravodajky 14, kdo je pro, proti schváleno. Číslo 15, paní zpravodajka, kdo je pro, proti schváleno. 76, pan Schmidt, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 75, kdo je pro, proti, schváleno. 77, přijali jsme číslo 11, ano. Takže to můžeme změnit automaticky. Dobře, nemusíme o tom ani hlasovat, takže... Ne, budeme hlasovat 77 pro, proti, schváleno. 78 pro, proti, schváleno. 79, Hlasujeme elektronicky o pozměňovacím návrhu 79. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromisní návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zcela jasně schváleno. Teď jdeme ke konsolidovaným pozměňovacím návrhům. Číslo 1. Kdo je pro? Proti? Také schváleno. 86, pan Schmidt, kdo je pro? Proti. Zamítnuto. 87. 87. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. Teď číslo 19 pro, proti schváleno 88 jako doplněk, kdo je pro, proti schváleno 20, pro, proti schváleno 89 tedy odpadá, kompromisní návrh 2, kdo je pro, proti schváleno 93 jako dodatek, kdo je pro, kdo je proti, schváleno 20 22, kdo je pro? Proti schváleno, takže 94 odpadá. 95, kdo je pro? Proti schváleno. 97, kdo je pro? Kdo je proti schváleno. Takže další dva už byly pokryty. 98, kdo je pro? Proti schváleno. 24, pro? Proti schváleno. 99, pro? Proti schváleno. 25, pro? Proti také schváleno. Číslo 100. To je dodatek, jenom poslední věta. Ano, takže prosím, kdo je pro? Pozměňovací návrh jde pana De Jonga, je to jasně schváleno. 101, kdo je pro? Proti, schváleno. 26 je pokryto, 102 opadá, takže 103, kdo je pro? 103. Prosím, ukažte ruce. ECR, yes, against. EKR proti. Be carried. Uh, so 104 falls. Takže uh, to je schváleno, 104 nám tady odpadá. 27 a 105 byly vlastně přijaty v devítce, takže 28, kdo je pro? proti? Myslím, že to ověříme elektronicky, myslím, že je to schváleno, ale pro jistotu. Uh, so the vote's closed. Končím hlasováním. Eh, to je schváleno eh, většinou čtyř hlasů. Eh, teď jdeme na třicítku. Kdo je pro? 30, <clears throat> takže budeme to elektronicky, si to překontrolujeme, hlasujeme o pozměnce návrhu 30. Končím hlasováním takže 9 pro, 12 proti, 9 se zdrželo, takže to e, není schváleno. Teď 31, kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? E, to je jasně schváleno. Teď 32. Kdo je pro, proti? To je zamítnuto. 33 pro, proti? Eh, mohli bychom to o tom hlasovat unblock. 34, 35, 36, 37. Všechny eh, pro, proti, eh, čili ty všechny, všechny ty vynechávky jsou zamítnuty. 38, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Teď 39 pro, proti, schváleno. Teď jdeme na body odůvodnění. Pozměnce na 40 pro, proti, to je schváleno. Pozměnce na 1 pro, proti, schváleno. 41 pro, proti, to je schváleno. Teď 42 eh, což je ústní pozměňovací návrh. Tady se jedná o tu větu, která je tady zmíněna. Pozměňovací 42 pro, proti, to je schváleno. Pozměňovací návrh 43 od pana Šmita pro, proti, schváleno. Kompromisní pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti, schváleno. Teď 3, eh, což je opět eh, ústní pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, to je schváleno. Pozměňovací návrh 46, to je dodatek, kdo je pro, proti, to je schváleno. 47, jako opět dodatek pro, proti, schváleno. Kompromisní pozměňovací návrh 4, pro, proti, to je schváleno. 51, pan Poldazáry, kdo je pro, proti, to je také schváleno. Teď je pozměňovací návrh 52, pro, 52, to si budeme muset překontrolovat elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. To je schváleno rozdílem jednoho hlasu, takže teď máme pětku jako dodatek. To je schváleno. 53 od pana Grecha, kdo je pro? Proti? To je schváleno. Pozměňovací návrh 6 a 54 dohromady pro, proti? to je jasně schváleno. 55 od pana Grecha pro, proti, to je schváleno. 57, kdo je od pana Baldazáryho, pro, pro, proti, to je schváleno. Takže teď 56 jako doplněk, kdo je pro, kdo je proti, to je schváleno. Kompromisní poznací návrh 5. Kdo je pro? Proti? To je schváleno zcela jasně. Takže teď budeme hlasovat až o pozměňovacím návrhu 60. E, to se týká těch procent. E, kdo je pro? Proti? To je zamítnuto. 63 e, je další bod, o kterém budeme hlasovat. Kdo je pro? Proti? to je zamítnuto. 64 pro, proti, to je také zamítnuto. E, osmička je stažena. 65, kdo je pro, kdo je proti, to je schváleno. A 66 pro, proti, to je také schváleno. Takže teď budeme hlasovat o celém návrhu tohoto stanoviska. Hlasujeme, hlasujeme elektronicky. Anyone else want to... Chce ještě někdo hlasovat? Ano, konečně někdo se rozhodl, že bude také hlasovat. Ne, ne, ještě nevydávejte karty. Ne, prosím vás, dejte je zpátky. Já jsem ještě neskončil hlasování. Já jsem ještě neskončil hlasování, protože jsem čekal na posledního člověka, který ještě nehlasil, takže teď končím teprve hlasování. 32 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel, takže děkuji, děkuji paní McClarkenové. Takže teď eh, můžete všichni na chvilku odejít, protože pan Kaferaty přijde za chvíli, aby nás informoval o své zprávě o mobilních platbách. Good timing. Uh, so, colleagues, um, I must thank the Uh, myslím si, že zcela přesně to sekretariat naplánoval. Uh, teď bychom mohli o pět minut uh, začít dříve, protože tady máme zástupce komise. Nevím, jestli je tady zastoupena také rada. Myslím si, že tady máme několik pozorovatelů za eh, kyberské předsednictví. Myslím si, že jsou tady také všichni z eh, tínoví uh, Eh, zpravodajové. Pan Kofrat je tady, pan Arias tady není, pokud se nepletu. Eh, snaží se prchnout. Aha, ne, pan Arias je tady, pan Šmit tady není. Je tady někdo za ALDE, kdo by hovořil jménem pana Šmita? Ne. Pan Engström tady také není, pan Bělan eh, tady je, takže myslím si, že máme kvórum stínových zpravodajů. Budeme tedy teď hovořit o pozměstacích návrzích k té zprávě pana Koferatyho. Dám slovo panu zpravodaji, aby nám řekl e, něco o tom, jakým způsobem se postaví k těmto e, pozměstacím návrhům. A e, potom tedy budeme připraveni o této zprávě hlasovat v září. Pane Koferaty, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Je mi líto, že musíme ještě pokračovat v dnešním eh, dopoledním eh, jednání. Chci se zmínit o tom, jak jsme před několika dny vypracovávali kompromisní návrhy. Byla to schůze, na které jsem se zúčastnil, zúčastnili se také asistenti a provedli jsme několik korektur. Já si myslím, že diskuze byla skutečně plodná a doufám, že vám ji správně budu interpretovat ale jsem připraven přijmout ještě další připomínky eh, k těm kompromisním návrhům. U této příležitosti bych chtěl poděkovat eh, všem spolupracovníkům, stínovým zpravodajům, kteří byli velice kooperativní. Toto téma nebylo vůbec jednoduché. Děkuji tedy všem ostatním. A myslím si, že budeme mít ještě několik dnů k dispozici. Pokud tedy má někdo ještě nějaký dodatečný komentář k textům, které byly rozeslány, tak mě prosím vás eh, zašlete. Body které jsou komplikovanější a kde by možná bylo užitečné, abychom ještě vyslechli další stanoviska. To jsou tedy eh, body, které se týkají kompromisního návrhu a jsou pojaty velice obsáhlé. Ole Schmidt se tam vyjádřil, kolegyně Tun, kolega Arias, Echeveria, Vždycky, jestliže určité téma je pojato velice široce, tak se může lehce stát, že schrnutí které je na konci uděláno, neodpovídá do posledního bodu diskuzi, která byla vedena. Já doufám, že vám to tady budu interpretovat správně, ale může se stát, že budu potřebovat ještě potvrzení z vaší strany. Tady bych se chtěl především spolehnout na stínové zpravodaje aspekty z poslední schůze. To byly opravdu vzrušené diskuze. To byla otázka jak postupně eh, uvést do stavu kontroly mezibankovní poplatky. V různých zemích je toto téma řešeno různě. My jsme si přáli, aby došlo nejenom k harmonizaci, ale také k postupnému snižování těchto mezibankovních poplatků. aniž by to tedy negativně postihlo uživatele. A bylo to pro ně spojeno s e, určitými výdaji. Proto tedy bychom si přáli, aby komise předložila již v roce 2012 hodnocení dopadů. To bychom tady chtěli přednést jako návrh. A týkalo by se to našeho hlavního klíčového tématu. Pokud je o pozměňovací návrhy, tak si myslím, že tam panuje schoda, že musíme rozšířit platební modality, eh, pokud to jen bude možné. Znamená to tedy, že pro spotřebitele je nutno nabídnout pokud možno vysokou záruku, aby tyto postupy byly používány a aby se zamezilo jakýmkoliv škodlivým zásahům. Samozřejmě, že tady jsou určité obavy, zcela jednoduše proto, protože tento postup není dostatečně znám a protože tady vlastně není žádný fyzický kontakt mezi spotřebitelem, bankou nebo prostředníkem. A to samozřejmě může vést k potížím a po případě eh, může dojít i k poškození té určité dočené osoby. Především mám na mysli starší osoby, eh, které se v té nové technologii nevyznají a jsou velice opatrní, pokud jde o používání těchto technologií. Řešení, které jsme vypracovali, je především výsledkem prací stínových zpravodajů. My jsme vlastně použili to, co od počátku prosazujeme. Tyto postupy by měly být vypracovány tak, aby konečný uživatel byl opravdu důsledně chráněn. Je to rychlý komunikační prostředek, který má být dobře kontrolovatelný a tento postup by měl umožnit eliminovat neprůhledné oblasti, které využívají především osoby, které se pohybují na okraji zákonnosti. Přejeme si větší bezpečnost pro uživatele, pro příjemce plateb a chceme také vytvořit možnost automatizace, která bude samozřejmě spotřebitele chránit, což je podle mého názoru pro spotřebitele velice důležité. Máte-li ještě nějaké dodatečné připomínky, tak eh, je rád přijmu, možná to nemusí být hned dnes. Do konce schůze rád přijímám jakékoliv poznámky, připomínky, návrhy k těm kompromisům já vím, že zacházíme opravdu dost daleko, pokud jde o ty poplatky. Děkuji, eh, děkuji za to, že jste zmínil všechny tyto body a teď mají slovo stínoví zpravodajové. První bude pan Arias. Děkuji, pane předsedo. Za prvé bych chtěl poděkovat eh, panu Koferatimu a to velice srdečně za to, že byl kdykoliv připraven se stínovými zpravodají, především se mnou, spolupracovat. Děkuji mu také za to, že jsme mohli hovořit o všech aspektech tohoto dokumentu a o veškerých tématech, v nichž možno, eh, mohlo někdy dojít i k určitému konfliktu při odevzdávání stanoviska. Já si myslím, že jsme měli velice dobrou spolupráci, byla to pozitivní doba, souhlasili jsme téměř se vším, co se tady vypracovalo jako usnesení, co vám právě eh, můj kolega představil. O, skutečně se jedná o stanovisko celé skupiny a musím říci, že jsme velice spokojeni s touto prací zpravodaje a souhlasíme prakticky s celým obsahem stanoviska tak, jak bylo právě představeno. Děkuji. Um, eh, pane Šmite, eh, už můžete reagovat, anebo nejdřív dám slovo panu Bělanovi. Tak panu Bílenovi nejprve dám slovo. Děkuji. Eh, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Začnu tím, že poděkuji zpravodaji, protože většina pozměňovacích návrhů byla zohledněna. Já jsem také jeden pozměňovací návrh předložil společně s paní Thun von Hohenstein. A musím říci, že jsem s tímto kompromisním návrhem spokojen, který zohledňuje většinu našich požadavků a těší mě, že tady také eh, požadujeme zhodnocení dopadu do konce roku 2012, což přispěje k harmonizaci mezibankovních poplatků a ostatních bodů. Velice děkuji. Mr. Schmidt. A teď pan Schmidt. Děkuji. Eh, já se strašně omlouvám, ale já běhám mezi různými výbory celé dopoledne už a proto jsem přišel pozdě. Myslím, že se nám podařilo dosáhnout velice dobrého kompromisu. Chtěl bych za to zpravodaji poděkovat. A tak, jak jsem již říkal dříve, pochopitelně toto je dosie mimořádně důležité. A já jsem přesvědčen, že je potřeba dosáhnout vyššího stupně harmonizace celoevropské eh, pro tento trh. Kromě toho jsem také vám vděčný za to, že jste vložili do toho textu ty moje návrhy, eh, hlavně ten, který se týká kontaktních míst, to si myslím, že je velice užitečné. Eh, takže obecně eh, mohu pouze konstatovat, že jsem velmi spokojen a že v září o tom můžeme hlasovat. Eh, jsem přesvědčen, že se nám podaří eh, získat velkou většinu zde v tomto výboru pro eh, tuto zprávu. Ještě jednou bych chtěl poděkovat zpravodaji za velice dobrou práci a těším se, že budeme v této dobré spolupráci pokračovat. Dobrá, děkuji, děkuji. Ještě někdo by chtěl přispět do této diskuse? Pokud ne, tak bych dal slovo panu Hajmu a potom zpátky ještě zpravodaj. Pan Heine, děkuji, děkuji, pane předsedo. E, nejprve, jestliže se podíváme na všechny ty pozměňovací návrhy, které já jsem také viděl, tak e, Eh, si myslím, že z toho vyplývá, že tady skutečně se objevuje výzva po větší integraci. Kromě toho také eh, je tady výzva k tomu, abychom vytvořili skutečně rovné podmínky pro všechny. Toto jsou věci, které jsou mimořádně důležité pro elektronické obchodování, to také důležité pro další rozvoj jednotného trhu, což se opakuje ostatně i ve všech těchto pozměňovacích návrzích a my si toho velice vážíme. Vážíme, také oceňujeme většinu těch eh, pozměňovacích návrhů, které jsme měli možnost si prostudovat. Eh, co se týče těch eh, směných eh, poplatků nebo těch poplatků, které s tím souvisejí, to je věc, která je asi nejvíce kontroverzní. Existuje tady určitá hranice mezi poptávkou a nabídkou, tak jak existuje na trhu. A Myslím si, že i e, k tomu jsme již e, provedli podrobnou analýzu. Dovídáme si, uvědomujeme si, že ty obrovské rozdíly v těchto poplacích mohou představovat určitý problém pro jednotný trh a právě na tuto oblast se budeme velice soustředovat abychom odstranili tuto překážku. E, to se týká například plateb formou karty. E, nebo plateb e, za služby poskytované e, obchodníkům. Budeme to studovat, provedeme také studii dopadu. Mnoha, mnoho z těch pozměňovacích návrhů se také týkají ochrany spotřebitelů. Dovolte, abych vám připomněl, že v současné době také děláme revizi té směrnice o platbách. A myslím si, že formou eh, zelené knihy můžeme tyto věci ovlivnit, eh, to znamená i tuto druhou směrnici. Zabýváme se tím a zcela určitě před eh, koncem léta vám oznámíme, jaké budou naše priority, jaké další kroky plánujeme a jakým způsobem se můžeme těmto věcem konkrétně věnovat. Děkuji. Dobrá, děkuji. Ehm, Myslím si, že skutečně toto dosie nás mimořádně zajímá. Eh, je to věc, která souvisí s dalším rozvojem eh, elektronického obchodování. Pane Koferáty, chtěl byste k tomu něco říct? na závěr? Velice rychle. Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem kolegům za vykonanou práci a za způsob, jakým se účastnili celé té diskuze. Myslím si, že ta atmosféra je velice důležitá, když se projednávají komplikovaná a citlivá témata. Já si myslím, že je dobré vědět, jaké potíže máme a ví, že to ví také komise. Samozřejmě, pokud jde o mezibankovní poplatky, jsou tady různé tendence. A samozřejmě já nechci podceňovat velkou snahu výboru IMCO eh, kdy chceme vytvořit skutečně vyváženou formulaci. A musím říci, že to skutečně nebylo jednoduché. Často je tomu tak, že při takovémto jednání se pohybujeme eh, od extrému k extrému a musím říci, že je velice dobré, že jsme dospěli k pozitivnímu závěru. Děkuji. Dobrá, eh, máme až do 6. září čas, kdy se o tom bude hlasovat a myslím si, že tato skvělá práce bude pokračovat jak ze strany zpravodaje, tak eh, stínových zpravodajů, kteří budou zvažovat možnost eh, kompromisních pozměňovacích návrhů to, to hlavní stanovisko, o tom se bude hlasovat potom ve výboru pro eh, hospodářské záležitosti. Takže eh, děkuji, děkuji. Tím se dostáváme na konec dnešního dopoledního jednání. Chtěl bych vám všem připomenout, že ve tři hodiny nás čeká velice důležité zasedání, kdy mezi námi uvítáme vůbec poprvé eh, ministra pro hospodářskou soutěž a průmysl z Kypru. Um, um, Kromě toho máme také e, ještě celou řadu věcí. E, já budu mít oběd e, s panem ministrem, potom se budeme zabývat otázkou rozpočtu a potom budeme hlasovat o těch návrzích paní Rojtové, o kterých jsme hovořili dnes dopoledne a ve čtvrt na šest budou mít schůzi koordinátoři na to. Na všechno se již těším a těším se také na vaši hojnou účast.